Euh, Vážení kolegové, nyní se vrátíme k práci a máme na pořadu jednání dnes odpoledne dvě velice důležitá slyšení v tomto sále, který bohužel není ani příliš vhodný na hlasování, ani na slyšení takovéhoto významu. Takže omlouvám se všem kolegům, kteří nemohou najít místo. Tady poslanci samozřejmě najdou místo, ale těm ostatním, kteří by se chtěli účastnit a zcela mimořádně máte možnost zaujmout místa náhradníků se zelenými jmenovkami. Ale samozřejmě, pokud by se příslušný poslanec dostavil, tak byste to místo museli uh, uvolnit. Chápu, že výbor IMCO, který je také, bude vyjadřovat stanovisko k této velmi důležité směrnici o vysílání pracovníků. Dnes ráno zorganizoval slyšení ke stejnému tématu Musím vám říct, že jsem se to dozvěděla teprve teď, což není eh, znak dobré nejlepší spolupráce mezi výbory, takže to sdělím předsedovi výboru. Předsedu. Pan Kristensen mě požádal, aby rádio, tým radiového vysílání se mohlo účastnit naší práce a případně nahrávat jednotlivé příspěvky, jak, de, jak diskusy, tak tedy e, příspěvky. Myslím si, že s tím nebudou problémy, takže nebuďte překvapení, když se potom najde, e, budete slyšet live na, v dánském rádiu. Co se týká odborové organizace, tak ty dokumenty vám byly poskytnuty a za, zaměstnavatelé vlastně chtěli využívat stejného postupu, což tedy jim bylo umožněno. Takže máme zde poměrně důle, velký počet odborníků, kteří přišli. Nejprve bych dala stručně slovo naší zpravodajce, paní Danutě Jazlověcké, aby uvedla naše slyšení a potom jednotliví experti budou mít asi 10 minut, aby odpověděli na přesné, konkrétní otázky, které byly položeny. Takže paní Jazlověcká, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Než přejdeme ke směrnici, tak bych chtěla také říct si pár slov o technických otázkách. Jak jste se o tom zmínila, řekla jste, že je to dokument, který je opravdu velmi významný a je zásadní, aby se sociální partneři mohli účastnit našich diskusi. Je mi velmi líto, že jsem se nemohla účastnit toho slyšení, které zorganizoval výbor IMKO, protože jsme hlasovali. Jsem sama velmi překvapená tím, že náš parlamentní výbor nezveřejnil informace o našem dnešním slyšení, ale výbor IMKO dělal velkou kampaň. Bylo zde mnoho informačních plakátů, letáků v parlamentu o tomto slyšení. Takže bych chtěla také zdůraznit, že sociální partneři nebyly, eh, nebo náš výbor se k ním nechoval v zájmu zachování rovnosti. A ještě eh, napíšu oficiální dopis v, tomto, v této věci. Nyní bych přešla k té podstatné otázce, k směrnici. Směrnice o vysílání pracovníků od té doby, kdy komise zpracovala návrh, je velmi kontroverzní. Jsem tedy velmi ráda, že dnes můžeme organizovat toto veřejné slyšení. V jehož rámci vyslechneme názory odborníků, kteří mají velké zkušenosti a znalosti v tomto oboru. Je důležité, aby tato směrnice byla efektivním nástrojem a aby směrnice 9671 co nejlépe se uplatňovala. Tato směrnice má dva hlavní cíle. Nejprve je potřeba zajistit dobré podmínky pro pracující a pro podniky, které vysílají pracující a na druhé straně je potřeba také dbát na to, aby byla dodržována plně práva těchto vysílaných pracovníků. Setkala jsem se se zástupci mnoho institucí, sociálních partnerů, organizací, zástupcí zaměstnavatelů i zaměstnanců. A <clears throat> všechna tato setkání podle mě potvrdila, že je, jsou velké potíže s interpretací této směrnice, že je zde ještě opravdu mnoho problémů. Tyto problémy se týkají zejména přístupu podnikatelů a vysílaných pracovníků k informacích o podmínkách zaměstnání v té zemi, do které jsou vysíláni. Dále jsou to informace pod, podnik, o podnikcích, kteří někdy jsou to pouze poštovní schránky. A Potom také ta skutečnost, že se někdy vytvářejí fiktivní pracovní místa, aby se vyhnuli uplatňování směrnice. V prováděcím Myslím si, že prováděcí text bude dobrým eh, nástrojem pro řešení tohoto problému a myslím si, že to znění je jasné, že tam nejsou žádné pochybnosti. Poslala jsem otázky našim odborníkům ve spolupráci se stínovými zpravodají. Je to taková trošku inovovaná spolupráce, kterou jsem kolegům navrhla a v rámci této spolupráce jsem chtěla zpracovat jednoznačná pravidla pro omezení různého výkladu. Doufám, že naše dnešní diskuse přispěje zásadním způsobem k lepšímu pochopení problémů, které souvisejí s fungováním a uplatňováním platné směrnice. Nebudu hovořit déle, protože si myslím, že ti, kdo jsou zde nejdůležitější, jsou naši odborníci a ty debaty, které nás čekají. Děkuji. Děkuji. Takže nyní dám slovo v odborníkům v pořadí, které bylo navrženo. Máme zde čtyři hosty. Ještě bych chtěla připomenout, paní zpravodajko, že vaše zpráva je předkládána v trošku změněných podmínkách, protože ta skutečnost, že Evropská komise stáhla text, který byl předložen souběžně s vaším textem, to byl text Monty 2, to samozřejmě ovlivňuje způsob, jakým tedy budeme muset řešit a postavit se přímo k té vaší zprávě. Takže nejprve dám slovo panu Wernerovi Bilenovi, který je politický sekretář Evropské federace stavebnictví a pracujících v oblasti dřevospracujícího průmyslu. Takže prosím, pane Bilene, máte slovo asi na 10 minut. Eh, thank you, chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Já zastupuji Evropskou federaci pracovníků ve stavebnictví a dřevovýrobě a nejprve bych chtěl poděkovat parlamentu za tuto iniciativu. Domníváme se, že velmi dobré, když je možné si vyměnit názory mezi různými zainteresovanými subjekty a my jsme samozřejmě velice rádi, když můžeme přispět ke kreativnímu řešení či hledání kompromisu. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici pouze omezený čas, tak jsme eh, zpracovali naše odpovědi na vaše dotazy písemně a zaslali jsme je sekretariátu vašeho výboru. Předpokládám, že sekretariát je přeposlal nebo přepošle také všem poslancům či dalším kolegům. Eh, pokud budete mít zájem, pošlete nám svůj e-mail a my vám eh, naše písemné odpovědi zašleme. Na začátek eh, bych chtěl říci, že jsme potěšeni tím, že stavebnictví bylo přizváno k této diskuzi ale chci říci, že zneužívání vysílání pracovníků se netýká pouze našeho odvětví, například v oblasti zpracování masa, porážky zvířat, v oblasti dopravy se kolegové potýkají se stejnými problémy a z tohoto důvodu tady dnes nebudu hovořit pouze jménem naší federace, nýbrž jménem všech federací a odborových združení. Kdybych si měl projít eh, ty jednotlivé dotazy, které jste nám položili, soustředil bych se na těch několik, které považuji za nejdůležitější. Druhá otázka, konkrétně zde se hovoří o tom, co představuje ten skutečný problém. Než začneme hledat řešení, tak eh, je potřeba si správně definovat problém. A já si myslím, že ten seznam by v tomto případě byl velice dlouhý. Řada pracovníků, když eh, jsou vysláni do zahraničí, tak nemají většinou sebe menší představu o tom, jaké eh, by podmínky zaměstnanosti pro ně měly platit. Mají většinou jenom velice vágní představu, co mohou očekávat, pokud jde o plat a většinou nemají vůbec žádnou představu o tom, jaká regulace platí eh, v jejich zemi zaměstnání. Takže informace většinou chybějí a tím se dostáváme eh, k, té, k tomu východisku, což je směrnice o vysílání pracovníků, která jasně říká, že členské státy mají povinnost poskytovat informace. A velice často je tomu tak, že informace k dispozici jsou, ale na nějakých skrytých webových stránkách nebo v jazyce, který většině lidí znám není a nelze očekávat, že by stavební dělníci eh, si takovou stránku prostudovali. Sociální partneři podnikají různé iniciativy a snaží se eh, situaci napravit, vydávají brožury, webové stránky a to funguje docela dobře, ale problémem je to, že mají problém oslovit eh, tu cílovou skupinu vysílených pracovníků. I my vydáváme takové brožury. Takže informace většinou neposkytují členské státy, ale bohužel je to úkol, který na sebe berou sociální partneři, i když to není naší povinností. Druhým problémem je to, že teoreticky eh, podle směrnice 91.533 533 je na zaměstnavatelích, eh, aby doložili, jaké podmínky a pravidla budou pro vyslaného pracovníka platit. Mělo by to být obsaženo v pracovní smlouvě, ale problém s touto směrnicí, je to směrnice, která už je tu velice dlouho, tak tato směrnice e, ve skutečnosti často uplatňována není. A to je veliký problém zůstává většinou pouze na papíře, ačkoliv stanoví pro zaměstnavatele velice přísné podmínky, pokud jde o poskytování informací. Směrnice se ovšem často neuplatňuje a neprovádí. Znamená to, že většina vyslaných pracovníků odjíždí ze svého státu, aniž by měla řádné informace o tom, co je očekává. A když jsou vysláni do zahraničí, tak eh, často žijí v izolaci pod velkým tlakem a nejsou schopni si stěžovat. Velice dobře totiž vědí, že pokud by si stěžovali, tak by byli buď to sankcionováni nebo posláni domů. A to je zkrátka realita těch vyslaných pracovníků, kteří si eh, stěžovali. Tito lidé, jak už jsem říkal, žijí často v izolaci. Většinou je tomu tak proto, že nemají potřebné jazykové znalosti, neorientují se v dané kultuře, nevědí, na koho se obrátit, pokud by si chtěli stěžovat, nevědí často o tom, že existují pracovní inspektoráty, neznají kontakty na odborové organizace a e, jsou to samotné odbory, které se snaží tyto pracovníky vyhledávat, oslovovat je, protože oni sami se na odborové organizace neobracejí. My máme tu zkušenost Eh, že se obrátí na odborové zástupce jenom v případě, že jim zadržován plat a to po velmi dlouhou dobu, čtvrt roku, půl roku, rok a tak dále, když žijí ve skutečně nelidských podmínkách. Velkým problémem je také kontrola. Jednak v zemi původu, tam většinou se neprovádí vůbec nic, neexistuje tam žádný systém oznamování, informování, hlášení, neexistuje žádná struktura pro výměnu informací a tím se dostáváme k dalšímu problému, že úřady v zemi zaměstnání potom musí sami eh, informace dohledávat a většinou je dohledají příliš pozdě. Proto je velice důležité, aby byly informovány dopředu, dostatečně včas a proto navrhujeme povinné předběžné informování. A k tomu se ještě vrátím za okamžik. Kromě toho nám také chybí konkrétní a přísné sankce. V některých zemích existují, ale pak je problémem to, co nastane, pokud se zaměstnavatel nebo zaměstnanec zase vrátí do své země původu, tak eh, jak potom je možné ty sankce uplatňovat, vymáhat. Ve skutečnosti je to velice komplikované. Možná na papíře to všechno vypadá dobře, ale pokud chcete skutečně zakročit, podat žalobu a tak dále, tak je to nesmírně obtížné. Většina lidí eh, do takového sporu vůbec nepůjde. Pak je tady eh, další problém, který eh, nastává a to, že se obchází vysílání pracovníků prostřednictvím samostatně vydělečné eh, činnosti a tím se eh, lidé vyhýbají uplatňování směrnice o vysílání pracovníků. Většina vyslaných pracovníků musí podepsat dokument, ve kterém se uvádí, že najednou jsou z nich eh, osoby samostatně výdělečně činné, většinou ani nevědí, co podepisují. Často je to sepsáno takovým způsobem, že je to pro ně nepochopitelné a realita je potom taková, že jsou rádi, pokud se jim vůbec zahraničí podaří najít nějaké místo, tak podepíšou jakýkoliv dokument. Řada těch dokumentů je také falešná, mluvím i o pracovních smlouvách, eh, které jsou často falešné, stejně jako pracovní výkazy a tak dále. Těmto lidem se také dostává pokynu, že pokud přijde inspektor z inspektorátu práce, tak e, budete muset buď to se před ním schovat, e, nebo lhát, anebo jim ukážete ten a ten e, dokument. Lidé dostávají tedy zcela jasné instrukce tohoto obsahu a výsledkem je to, že dochází ke zneužívání vysílání pracovníků. A co s tím můžeme dělat? nabízí se řada řešení. Potřebujeme řešení na úrovni členských států. Víme, že v některých členských státech je třeba trvat na lepší vnitřní koordinaci. V mnoha zemích řádně nefunguje výměna informací mezi například ministerstvem financí, ministerstvem pro sociální záležitosti, či eh, inspektoráty pro migraci a vede to k velkým problémům. A také to znamená, eh, že tyto instituce eh, sami si nedokážou svou práci dobře zorganizovat. Povinnost stanovená v současné směrnici 91533 by se tedy měla především řádně aplikovat. To je první věc. Je nepřijatelné, že tato stávající směrnice ve skutečnosti nefunguje. této diskuzi se tady nemůžeme vyhnout tomu, že budeme mluvit o provádění této směrnice. Pak je tady třetí problém a to jsou informace, informování. To je skutečně zásadní záležitost. Informace by měly být formulovány mm, jednoduchým způsobem, srozumitelně a měly by být eh, pracovníkům k dispozici. Je to na členských státech, je to jejich odpovědnost, ale jak už jsem vysvětloval, tak většinou členské státy tuto informační povinnost eh, adekvátně neplní. Jsem přesvědčen o tom, že sociální partneři a v oblasti stavebnictví, které zastupuji, eh, tak za nás mohou říci, že velice rádi budeme i nadále poskytovat potřebné informace, ale nezapomínejme na to, že to úsilí, které jsme doposud eh, vyvíjeli, jsme si také museli sami platit, hradit a je to zvláštní situace, protože žádnou takovou povinnost nemáme. Takže ochotní samozřejmě jsme na pomoci. Na druhé straně si myslím, že bychom za to měli být nějakým způsobem kompenzováním. Pak je tady ještě další důležitý prvek týkající se přeshraniční spolupráce a o, dívám se na hodinky, ano, poté již eh, své vystoupení uzavřu. My se domníváme společně se zaměstnavateli ve stavebnictví, že takovým inovativním nástrojem, který bychom mohli použít, je eh, včasné předběžné eh, povinné informování v případě vysílaných pracovníků, kdyby inspektoráty v zemi zaměstnání dopředu věděli, že dojde k vyslání pracovníka eh, ze země původu do jejich členského státu a to by jim samozřejmě práci ve velké míře usnadnilo. Měli by představu o tom, kolik pracovníků bude vysláno, na jakém pracovišti budou pracovat, na jakou dlouhou dobu jsou vysláni a tak podobně. Pak jsou tady další nástroje, které bychom rádi nabídli, předložili, jsou inovativní, ale možná bude lepší, abyste se eh, si o nich přečetli v těch písemných odpovědích, které jsme vám zaslali. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. To byl hutný úvod do tématu a nyní nás čeká vystoupení pana Iva Jorence, který je ředitelem eh, Institutu pro národní výzkum ohledně eh, sociálních podvodů na univerzitě v Gentu. Pane profesore, máte slovo na 10 minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát za to, že mám příležitost představit zde některé podněty k tomuto návrhu ohledně eh, provádění směrnice jeho prosazování. Myslím, že hodně dotazů se týká také eh, nedělné, společné nedělné odpovědnosti. Eh, právě jsme dokončili nedávno studie pro jeden, eh, jednu z evropských institucí na toto téma. Otázka outsourcingu a subdodavatelských vztahů samozřejmě zaujímá Eh, klíčovou eh, pozici na trhu práce v Evropě, takže bylo obtížné, nebo nemožné tuto situaci zvrátit. Nicméně toto neznamená, že, bychom, eh, že by situace nezasloužila určité zlepšení. Subdodavatelské vztahy a outsourcing nemohou být tolerovány v případech, kde dochází k obcházení standardních profesí. Hlavními nedostatky aktuálního systému na ochranu práv pracovníků je nedostatek prosazování a nedostatek specifických ustanovení ohledně přeshraničních kontrol a inspekcí a také spolupráce mezi jednotlivými inspektoráty. Eh, můžeme sice hovořit o volném pohybu eh, pracovníků a služeb, ale eh, je to zvláštní, neexistuje volný pohyb inspektorů ani volný oběh informací mezi nimi. Takže často chybí ten krok od inspekce k eh, případnému obvinění či odsouzení. Dále je zde problematika sociálního inženýrství. Využívá se toho, že vnitřní trh není eh, rovným hracím hřištěm. Využívají se eh, falešné identity, falešné osoviče, Eh, spolehá se na to, že přeshraniční kontroly eh, jsou ehm, obtížně proveditelné, neefektivní či neexistují a že také eh, přeshraniční vynucování pokud a nich rozhodnutí prakticky nemožné. Další optimalizace v oblasti správní a právní pomoci a spolupráce je tedy nutností. Tato spolupráce a výměna informací je dnes omezena z několika důvodů. Jednak z důvodu jazykových pro chybějící Eh, poznatky o legislativě eh, v jiných členských státech, vzhledem k tomu, že eh, se neví, který úřad je kompetentní, příslušný. Dále přeshraniční vynucování pokud obrovský problém s rámcem přijatým radou pro vzájemné uznávání finančních sankcí, tedy pokud není, za, za to není tedy se má stáhnout také na správně, pokud už zatím to platí pouze pro trestní, postěji. Dále sklus při žádost, při žádostech o informace a tak dále. Proto tady zavedení mechanismu společné nadílné odpovědnosti na evropské úrovni je často vnímáno jako zázračný eh, lék, zázračné řešení. Jednou z hlavních kritik, eh, které jsou často eh, vznášeny, když se zavádí takovýto systém, je, že je, že břímně kontrol se přenáší na soukromé podniky, protože samotné inspektoráty narážejí na překážky, které nedokáží řešit. Eh, argumenty pro eh, jsou například, eh, že toto může přinést pozitivní dopad, že se zabrání nekalé konkurence, protože to bude znamenat více náležité péče ze strany dodavatelů a větší obezřetnost při výběru subdodavatelů. Určitě lze říci, že takovýto systém má výrazný ostrašující účinek, protože chceli se člověk vyhnout nesení odpovědnosti ve svém vlastním zájmu, hledá kvalitní subdodavatele. Ovšem eh, v empirické rovině je těžké toto eh, potvrdit. Účinky jsou pouze velmi nepřímé a kvantifikovatelné údaje o e, účinnosti národních systémů, vnitrostátních systémů e, společné nedělné odpovědnosti e, jsou mezivé. Na národní úrovni dnes pouze 8 členských států má více či méně omezený systém společné nedělné odpovědnosti. A když tyto systémy byly přijaty v reakci na příliv zahraničních pracovníků, byly rozvíjeny v čistě vnitrostátním kontextu a ne, nejsou explicitně tedy pojmeny také pro, nebo ustavené také pro zahraniční firmy. A proto dopad těchto pravidel je velmi omezen, protože na samotných pracovnicích, aby zahájili řízení v případě zneužití práv eh, pracovníků v subdavatelském řetězci. Chybí vůle, eh, mnoho eh, pracovníků to nepovažují za vhodné, bojí se odezvy buď ze strany vlastního zaměstnavatele či nepřímých dopadů, protože chybí informace a právě tady eh, by sociální partneři jistě mohli se hrát důležitou roli, roli, která všem je třeba říci. V mnoha zemích, eh, na které se stalo naše studie, se zdalo, že eh, odbory jen těžko se dostávaly k těmto zahraničním pracovníkům. Systémy, které si nežádají trestní, pardon, soudní řízení, jak, jak, což je vývoj v některých členských státech, není, jsou pozitivní novinkou. Ovšem, není jasné, zda transpozice v národním eh, kontextu, taková to může být převedena do širšího evropského kontextu. Jediná čísla, eh, jediné statistické údaje k dispozici byly z Německa, týkalo se to výběru příspěvku na eh, fondy na dovolenou na základě ustanovení o společné dílné společnost z odpovědnosti. Bylo tam pár set případů ročně, 300 až 400. Více jak polovina z nich byla řešena mimosoudně a statistiky ukazují, že nebylo že bylo možné tedy eh, z toho eh, získat fondy v letech 2006 až 2011 ve výši cirka 90 milionů eur. Takovéto vnitrostátní systémy eh, společná nedělné odpovědnosti tady prakticky neplatí v přeshraničním kontextu. A to je určitě argument pro to zavést evropský systém společné nedělné odpovědnosti, což by znamenalo, že by se vztahoval také na přeshraniční situace. Některé země usilovaly o určitý alternativní systém, zejména na severu Evropy, v severských zemích. Eh, klíčovou roli sehrávají odbory, například ve Švédsku je práv, existuje právo na vyjednávání a nakonec i právo vetovat eh, plán zaměstnavatele, eh, vstoupit, uzavřít smluvní stav s, s nekalým subdodavatelem. Ovšem ve skutečnosti toto veto ne, není uplatňováno. Ve Finsku má klient povinnost nashromáždit určité eh, důkazy o eh, kompetentnosti eh, subdodavatele, než s ním uzavře, než s ním uzavře smlouvu. Subdodavatel také musí eh, plnit často povinnosti eh, z celostátní kolektivní smlouvy. To platí v řadě členských států. Dále existují alternativní řešení či opatření zaměřená na eh, umožnění finančních a jiných inspekcí. Máme stále více notifikačních režimů, v současné době myslím v 18 členských státech EU. Notifikace je obecně považována za nezbytný nástroj pro poskytnutí informací o přítomnosti zahraničních podniků a pracovníků v dané zemi Ovšem víme, že eh, v současné době belgický systém u soudního dvora a výsledek zdaleka není jasný, pokud přečteme eh, prohlášení eh, generálního advokáta. Zavedení systému společné nedílné odpovědnosti na evropské úrovni sebou nese otázku, za tento systém by mohl být omezen pouze na přezraniční situace. Neexistují důkazy o tom, že zavedení tohoto systému pouze pro zahraniční poskytovatele služeb neomezí jejich přístup na trh eh, ve stavebnictví v hostitelské členské zemi. Dokonce bychom mohli předpokládat, že řada klientů a mimo také malých a středních eh, podniků by se eh, řádně rozmysleli, než by do něčeho takového šli. A také je možné, že by eh, spíše docházelo ke zneužití existujícího právního subjektu hostitelské země, tak aby se obešlo ustanovení o společné nedělné odpovědnosti. Dále je zde ta právní problematika, právní otázka, zda eh, omezení na poskytovatele služeb eh, se sídlem v zahraničí nemohou být vnímány jako překážka volného pohybu služeb. Můžeme argumentovat, že zavedení tohoto systému by představilo překážku a pak je třeba hledat odvodnění, ospravedlnění. Na eh, národní úrovni víme, že soudní dvůr i řekl, že existuje eh, odůvodnění pro eh, odůvodnění, protože jde zde o odpovědnost daného subjektu. V evropském kontextu existuje širší marže pro vysvětlení či odůvodnění, ale je možné, že se to opět tady objeví u soudního dvora. Navrhovaná směrnice o e, prosazování vynucování e, zdá se znamená, že členské státy také budou muset přijmout podobná pravidla pro čistě vnitrostátní situace a případy. Zda, dále zda je u e, podniku jednajících dobré víře toto, tento mechanismus nepřiměřený. Za mě existují nějaké výjimky či vyvinění Eh, náležitá péče a mechanismus eh, eh, společné nedílné odpovědnosti nejdou nutně ruku v ruce, i když by byly proto dobré důvody. Víme, že směrnice o sankcích 2001 lomeno 52 2009 lomeno 52 zakotvuje proces náležité péče, postup náležité péče a kdo toto nedodrží, nese odpovědnost. Ovšem doposud to prakticky nebylo transponováno a členské státy prakticky jen skopírovaly ustanovení směrnice. Ještě na závěr bych řekl, že důležité poznamenat, že zavedení systému společné dělené odpovědnosti nemůže nahradit opatření eh, doprovázející eh, svobodu poskytování služeb, eh, kde by Evropa měla působit. Většina těchto opatření je totožných. totožných eh, tady s tou situací, kterou má řešit zavedení tedy systému nedělné eh, společné odpovědnosti, notifikace, eh, dále zlepšení výměny informací přeshraničně, zlepšení vynucování správních a soudních rozhodnutí a pokud z finančních sankcí, dále přeshraniční vymáhání rozsudku, řešení zneužívání právnických subjektů, právnických osob a také také řešení, systém, řešení problému eh, fiktivních osobeč. Není vyloučeno, že v důsledku eh, zavedení systému společné nedílné eh, odpovědnosti by fiktivní ehm, osobeč se dále, tedy tento problém se dále šířil. To je také prvek, na který bychom neměli zapomínat. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát za tento jiný úhled, úhel pohledu a nyní se dostáváme k panu Stigu Norgardovi, který je senior advisor na dánském ministerstvu práce. Takže prosím, máte slovo na 10 minut. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi velkým potěšením, že mohu vystoupit na vašem výboru. Dostal jsem celou řadu otázek a je těžké na ně odpovědět v deseti minutách. Některé otázky se týkají našeho dánského systému konkrétně, některé jsou obecnější. Začnu tedy otázkou, která se eh, věnuje tomu, jak se často neobcházejí minimální standardy. To je totiž základní otázka pro pochopení fungování dánského systému. My nemáme žádné statutární minimální eh, standardy, pokud jde o eh, platy a platební eh, ohodnocení je na sociálních partnerech, aby se prostřednictvím kolektivního vyjednávání snažili dosáhnout dohody, případně tedy pomocí stávky. Dánsko a Švédsko má své systémy do určité míry eh, podobné a pokud znáte rozsudek Laval, tak eh, jste o tom částečně informováni. Takže pokud hovoříme o platech, eh, tak dochází, nedochází k tomu, že bychom neaplikovali minimální standardy, ale jde o to, jakým způsobem tyto standardy eh, stanovit. A zahraniční společnosti eh, se často potýkají s problémy vzhledem k tomu, že vysílání pracovníků je většinou na omezenou krátkou dobu a také eh, těžké se skontaktovat s těmito zahraničními firmami, alespoň pro odbor je to těžké. A i když dojde k podpisu dohody, tak často dochází k obcházení požadavků a standardů. Odbory mají takovou zkušenost, že je těžké zpětně získat eh, plat eh, ze země původu, i když eh, máme k dispozici evropský nástroj, jak o tom hovořili moji kolegové. Teď, bych se měl podívat na eh, tu, ten problém vyhledávání samotné zahraniční společnosti, eh, tak to je problém a proto jsme v roce 2008 eh, zavedli systém ohlašování pro vysílané pracovníky, kdy odbory takto mají možnost se skontaktovat se zahraničními společnostmi a zároveň to pomáhá také inspektorátům práce, hygienickým stanicím provádět eh, kontroly. Tento systém byl eh, zaveden eh, na základě sdělení komise z roku 2006 a na základě judikatury Evropského soudního dvora, kdy komise navrhla, aby došlo ke skonsolidaci článku 9 směrnice, kde nyní poskytovatelé eh, služeb musí poskytovat své kontaktní údaje, informace o místu poskytování eh, služeb, musí identifikovat vysílaného pracovníka a všechny tyto informace musí být eh, k dispozici online, vloženy do systému, který je k dispozici online a už o tom mluvil jeden z předřečníků. A tím je snaží zaslat také kopii příjemci služby, který má za povinnost eh, zkontrolovat, eh, zda poskytovatel služeb tuto informační povinnost eh, splnil. Tato povinnost byla zavedena proto, že jsme měli tyto zkušenosti, které ukazovaly, že povinnost často splňována není. Takže teď tady máme tu společnou odpovědnost obou dvou stran. Tento systém informování může být určitou alternativou ke společné a nedílné odpovědnosti. Některé členské státy už takový systém informování mají nebo používají koncepci eh, společné a nedílné odpovědnosti, takže toto může být jakési doplnění. Jde o to, že společná nedělná odpovědnost je jakousi druhou možností, takovou záchranou sítí a v prvé řadě jde o to zajistit, že poskytovatel služeb sám poskytne informace příslušným úřadům a sám svou informační povinnost splní. Nicméně v Dánsku uvažujeme také nad tím, jak bychom mohli ten náš stávající systém propojit s koncepcí společné nedílné odpovědnosti, aby my, my si myslíme, že pro řady všem zůstává ten eh, systém, kdy eh, poskytovatel služeb má eh, splnit svou informační povinnost. Teď bych se ještě zmínil o takovém, mm, o takovém osobnějším případu, když používáte koncepci nedílné odpovědnosti, tak vlastně příjemce služeb nemá tu možnost eh, vyžádat se informace dopředu tak, jako ji má v našem eh, systému, kdy má tu informační povinnost eh, zaměstnavatel. Jinými slovy znamená to, že pokud existuje takovýto centrální registr, kdy společnosti vkládají své informace v rámci své povinnosti, tak v takovém případě vlastně nepotřebujeme systém společné a nedílné odpovědnosti. Příjemce služeb jenom zkontroluje, že poskytovatel služeb je v registru. To by ovšem zatížilo úřady eh, státu, který vysílá, ale zase by to eh, usnadnilo volný pohyb pracovníků. Tak, aby to minimalizovalo eh, nutnost dohledávat informace pro jednotlivé mm, úřady, které eh, často informace dohledávají jenom velice obtížně. Další otázka byla, jakým způsobem systém eh, takovéto registrace, centrální registrace, by mohl fungovat na eh, celoevropské úrovni, nebo zda by to musel být systém vždy bilaterální. Eh, mohlo by to být jaká, jakýsi paralelní systém pro systém sociálního zabezpečení, systém ESI. Nevylučuji tedy možnost, že by mohl existovat i bilaterální rejstřík, eh, ale pak by všechny ty účastnické země musely vždy jmenovat eh, konkrétní úřad ve svém státě, který by byl za takový rejstřík odpovědný. Další otázka se týkala mm, našeho dánského systému, kdy Eh, tento systém je eh, velice široký a platí nejenom pro domácí společnosti, ale i pro zahraniční. To je v souladu s pokyny a návrhy článku 9, kdy se poskytují služby a kdy je třeba prokázat eh, že dochází k placení sociálního pojištění a že služby jsou poskytovány tam, kde se eh, plánovalo. Úřady chtějí provádět kontroly a musí mít informace o tom, kde eh, potřebné pracovníky a firmy najdou. Dále častým problémem to, že poskytované informace jsou nepřesné, to jenom ukazuje na to, jak je situace skutečně ve skutečnosti eh, komplikovaná kdy jsme se dotazovali eh, eh, zahraniční společnosti nebo respektive dělali jsme si průzkum, tak jsme zjistili, že informace poskytované zahraničními společnostmi jsou často nepřesné a tím se dostávám k otázce, jakým způsobem můžeme zajistit, že všechny relevantní informace jsou eh, přenášeny a převáděny přesným způsobem. A Možná by se mohl jinak naformulovat článek 5 a tím by byla situace ošetřena a pak by snad byly k dispozici všechny důležité a také přesné, přesné informace. Ale bude to úkol velice obtížný. To je věc, která se jistě zasluhuje naši eh, pozornost v souvislosti se směrnicí o službách, také eh, z hlediska sdělení komise z června, které eh, ukazuje, že jednotné kontaktní místo nám také příliš nepomáhá a nefunguje úplně dobře. Další otázka se týká článku 9 a konkrétně zní, jak členské státy mohou provádět eh, své kontrolní povinnosti eh, skutečně efektivním způsobem a v souladu s evropskou směrnicí. Tak eh, já myslím, že důležité je konsolidovat současnou judikaturu a Některé členské státy, včetně Dánska, se domnívají, že je potřeba v systému nastavit do budoucna větší flexibilitu pro nepředpokládané případy. A je třeba se vyhnout tomu, aby nedošlo k dalším nepředpokládaným sporům, které by se odvozovaly od eh, takového článku 9. Je třeba to dobře promyslet, aby nevznikly další nové problémy. Další otázka, zda máme v členských státech nějaké eh, osvědčené postupy, které nám ovšem zakázal eh, soudní dvůr kolega hovořil o e, falešném e, e, falešných OSVČ. kdy víme, že k tomu byl vydán rozsudek Evropského soudního dvora pak jste se nás ptali, eh, co by bylo potřeba eh, v rámci legislativních akcí na evropské úrovni, aby členské státy skutečně naplňovaly minimální standardy, které jsou stanoveny. Tak eh, kromě toho návrhu na dlouhodobou vizi, já si myslím, že návrh komise, tak jak je nyní předložen, je dobrým východiskem a snad to pomůže eh, tomu, že přestanou se využívat eh, falešné, neexistující, fiktivní společnosti, které buď neexistují vůbec, nebo existují jenom krátkou dobu. Asi jsem eh, se nevyjádřil úplně ke všemu, ale chtěl jsem zmínit jenom to nejdůležitější. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k našemu poslednímu řečníkovi a pozvanému hostu. Jde o pana Tomase Schleichera, Eh, prezidenta Evropské federace stavebního průmyslu. Jehož eh, prezentaci jsme členům výboru eh, obeslali. Máte slovo na 10 minut, pane. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Rád bych poděkoval tomuto výboru za organizaci dnešního slyšení a za to, že byl přizvan i FIEK, má federace, aby poskytla svůj pohled na toto důležité téma pro stavební průmysl. Pro ty z vás, kdo to ještě neví, FIEK je Evropská federace stavebního průmyslu a dnes zastupuje 33 národních členských asociací z 29 různých zemí. Naši členové zastupují stavební podniky veškerých velikostí, od velkých nadnárodních až po malé rodinné podniky v oblasti stavebnictví. A FIEK je Združením zaměstnavatelů také v Evropském sektorovém sociálním dialogu pro stavební průmysl. Nyní se zaměřím na konkrétní téma, které jste nastolili pro toto slyšení, ale samozřejmě se musím dotknout i některých dalších témat, eh, nebo dále eh, prohloubit, eh, nebo mohu dále prohloubit některé aspekty, pokud budete mít zájem. Za prvé, co musí učinit členské státy, aby měly jistotu, že jsou plně obstavení této směrnice. Jedním z klíčových prvků pro eh, adekvátní eh, provádění a eh, prosazování této směrnice o vyslání pracovníků je dostupnost informací. Informací pro podniky, tak aby věděli o ustanoveních, která mají, která mají provádět a také informace pro pracovníky, aby věděli, aby znali svá práva a dále informace pro správní orgány, tak aby mohly kontrolovat efektivní provádění této směrnice. V tomto smyslu směrnice o vysílání pracovníků obsahuje některá eh, dobrá ustanovení, ale také některé slabiny, které třeba napravit. Například se domníváme, že eh, abychom umožnili efektivní kontrolu, příslušné orgány eh, členského státu musí být informovány včas ještě předtím, než dojde k vyslání pracovníků a předtím, než zahraniční poskytovatel služby přijde na území daného státu. FIAC vyslovuje politování nad tím, že komise nezohlednila eh, společnou žádost sociálních partnerů v sociálním průmyslu eh, FIAC a, eh, FIEKu a PRVTV zavést ve všech členských státech povinný systém notifikace ještě předtím, než dojde k vyslání pracovníků to šlo o fyzika EFB 2V, Jak je možné vyvíjet kontrolu, pokud eh, provádět kontrolu, pokud eh, příslušné orgány nemají tyto informace? Podle našich zkušeností právě eh, s tímto se pojí většina problémů s vysláním pracovníků. Domnívám se, že není možné identifikovat jasně fáze, kdy systematicky dochází k problémům s vysíláním pracovníkům, ale jsem přesvědčen o tom, že směrnice může být eh, správně aplikována, pokud za prvé ta legislativa je jasná těm, kdo ji mají provádět, za druhé podniky a pracovníci mají přesné informace o ustanoveních, eh, která budou muset eh, dodržovat nebo se těšit ochraně z těchto ustanovení. A za třetí ti, kdo nese odpovědnost za provádění kontrol, musí mít příslušné informace o tom, kdy a kde mají kontroly provádět a také musí být vybaveny potřebnými zdroji pro tuto činnost. V rámci FIAKu jsme toho názoru, že navrhovaná směrnice neodpovídá zcela všem těmto požadavkům. Jaká opatření třeba přijmout? Ve většině členských států již existují různé zdroje informací o vysílání pracovníků obecně, ale podnik potřebuje informace, které jsou praktické, snadno srozumitelné a e, zaměřené na jeho činnost. Dostupnost takovýchto informací v různých jazycích je také důležitým aspektem. A mimo jiné z těchto důvodů v roce 2009 jsme vyvinuli a spustili spolu s kolegy z odborových svazů společné webové stránky o vysílání pracovníků ve stavebnictví. Tyto webové stránky již byly zmiňovány ve dvou nezávislých studiích jako eh, příklad osvědčeného postupu. Nyní dostupnost eh, či naopak eh, nedostupnost informací, jak může být prokázána. Jakožto, jako každý občan mám povinnost vyhledat si informace o legislativních ustanoveních, která musím dodržovat která představují moji povinnost, ať už v mé domovské zemi či jiné zemi, kde chci pracovat. Na druhé straně je povinností národní státní zprávy, aby zdostupnila tyto informace a aby zajistila, že tato ustanovení jsou prováděna a prosazována. Odpovědnost je tedy jasná. Pokud v určité chvíli eh, dojde ke změně příslušných ustanovení, já se eh, mohu přizpůsobit nové situaci, pokud jsem o změně informován, ale pokud tuto informaci obdržím pozdě, pak je to ten, kdo je zodpovědný za poskytnutí informace, kdo musí nést následky. Eh, nyní agentury eh, pro eh, dočasné pracovníky, jak, jak, je tady, jak je tady rozhraní pracovníků. Ve většině Eh, členských zemí eh, působí tyto agentury. Máme dvě evropské legislativy, jednak eh, směrnici o vysílání a jednak směrnici o pracovnicích přes, dočasných pracovnicích přes agentury, agenturní práci. Tyto obě směrnice se navzájem ovlivňují, pokud je o tady ustanovení, která musí být prováděna v praxi, zejména u pracovních podmínek. Ve většině členských států je to úplná je to v úplnosti legislativa hostitelské země, která se vztahuje e, na agenturní pracovníky. Tedy pokud je o platné právo, situace je jasná. E, jaká ustanovení třeba zavést na evropské úrovni, aby se nám, e, aby se nám neopako, nezopakoval případ Laval, ke kterému došlo ve Švédsku? Myslím, že k této věci již vše bylo řečeno k tomuto problému, ale záleží, zase na to díváte z úhlu pohledu zaměstnavatelů či zaměstnanců. Také právníci se někdy liší v pohledu na tuto problematiku. Takže já nechci se znovu poštět do diskusy, diskusy o tomto tématu. Fik je toho názoru, že po Lavalo dalších případech, které se dostaly k soudu Lucemburku, směrnice o vyslání e, pracovníků je adekvátním přiměřeným nástrojem pro zaručení svobody poskytování služeb a ochrany práv pracovníků. Není třeba ji měnit a proto vítáme skutečnost, že komise se rozhodla zaměřit se ve svém návrhu na samostatný nový legislativní nástroj, který zlepší eh, prosazování a provádění eh, této směrnice. Jedním z běžných postupů, jak obcházet směrnici, je tedy falešná, jsou falešná, falešné OSVČ. My jsme provedli eh, studie společně eh, s odbory o tomto problému a také jsme podepsali společná, společná doporučení. Tento problém je složitý a řešit jej prostřednictvím eh, pracovního práva, fiskálních a dalších předpisů, které jsou Eh, lze tedy řešit touto cestou eh, a to spadá všem do kompetence členských států, eh, ne směrnice. Komise se rozhodla neřešit problém touto legislativní iniciativou, tímto novým nástrojem, ale my jsme přesvědčeni, že část těch podkladových problémů může být, řešen, může být řešena i z evropské úrovně a apelovali bychom na komise, aby se tomu věnovala. Eh, je třeba zanalizovat také osvědčené postupy v členských státech, řádné kontroly, monitorovací mechanismy, adekvátní kontroly. To vše je nezbytné, tak abychom zaručili rovné hrací podmínky pro podniky a dodržování práv pracovníků. Nicméně ustanovení navržená komise, komisí pardon, eh, definují vyčerpávající seznam možných administrativních eh, požadavků a kontrolních opatření, což by výrazně snížilo možnosti provádění kontroly v porovnání s dnešní situací. Takováto omezení by neumožnila řádné provádění a prosazování směrnic o vysílání pracovníků a šla by tedy proti hlavnímu cíli eh, navrhované směrnice. Proto jsme toho názoru, že e, tato ustanovení jdou e, nad rámec judikatury soudního dvora a výrazně by omezily možnost provádění kontrol ze strany příslušných vnitrostátních orgánů. E, v tomto směru sdílíme tedy názor zástupců pracovníků. Domníváme se, že eh, tedy eh, směrnici o prosazování by měl řádně změnit, eh, náležitě změnit Evropský parlament tak, aby podniky, pracovníci a kontrolní orgány měly k dispozici potřebné informace, aby existoval také elektronický systém pro výměnu informací mezi vnitrostátními orgány, tak aby mohly být, je třeba, aby mohly být efektivně prováděny kontroly a aby aby také bylo zavedeno efektivní, tedy reálné přezraniční vynucování finančních eh, sankcí a podobně. Pak by se výrazně zlepšila situace proti dnešku. Na závěr tedy bych ještě uvedl, že jsem zodpověděl ve svém vystoupení eh, odpověděl na dotazy, které jste položili, ale je zde to nejcitlivější téma, kterým je společná nedílná odpovědnost. FIK není eh, proti tomuto systému, proti těmto režimům jako takovým. V některých zemích těchto režimy existují, byly vyjednány mezi sociálními partnery ve stavebním, eh, ve stavebním průmyslu, ale jsme proti eh, takovému režimu na evropské úrovni. Pro nás totiž tato ustanovení jdou proti eh, nebo nepředstavují pouhé prosazování vysílání pracovníků, protože v praxi v praxi jde o subdodavatelství. Vlastně jde pouze o jasnou, o přímou překážku najímání si zahraničních subdodavatelů, protože to bude více rizikové, alespoň v těch zemích, kde tento systém ještě neexistuje, to znamená v 16 zemích ze 27. Navrhované eh, ustanovení by také mělo dopad na některé zavedené režimy společné dílné odpovědnosti, které často byly výsledkem dlouhých jednání mezi sociálními partnery a opírají se pro, proto o velmi citlivou rovnováhu a mohlo by to tedy vyvolat nové problémy eh, ve vztazích mezi zaměstnavateli, zaměstnanci, členských státech. Z tohoto důvodu se FIEK domnívá, že toto téma by jasně mělo se trvat na vnitrostátní úrovni. Děkuji za pozornost. Děkuji za vaše příspěvky. Myslím si, že jsme teď si udělali dobrý obrázek, který nám může sloužit jako výchozí bod pro naši diskusi, pro otázky. Nyní bych chtěla dát eh, kolegům možnost, aby položili otázky. Pokud jde o náš časový plán, tak vás žádám, abyste se omezili na dvě minuty na osobu ve vašich příspěvcích. Mám zde kolegy, kolegu Kristiansena a potom kolegu Schröder na seznamu, prosím. Pan Kristiansen. Eh, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také za ty přednášky, za příspěvky, které jsme zde vyslechli. Když nyní vidíme, že v některých členských státech jsou velké problémy s, například s řidiči nákladních voz, vozidel kamionů, kteří vlastně nespadají pod směrnici o vysílání pracovníků. Tak a myslím si, že prosazo, při prosazování jde také o boj proti sociálnímu dumpingu, i tedy v odvětví dopravy Samozřejmě máme zde určitý kontrolní instrument podle článku 3, který bychom mohli použít, ale také není úplně správné, kdybychom ho považovali za povinnou součást informace pro tu zemi, která přijímá pracovníky. Myslím si, že když se jsou zde také všechny agentury zprostředkovávající práci a tak dále, tak toto všechno nemůže ta směrnice obsáhnout. Potom zde máme článek 12, tam jde o tu společnou a nedílnou odpovědnost. Jsou tam například určité činnosti v stavebnictví, ale potom jsou zde také jiná odvětví a zde jsou určité možnosti obcházet tyto postupy existují určité agentury, které vlastně odpo- určitým způsobem odpo- obcházejí tu směrnici, takže bylo by dobré odpovědět na tyto otázky. Děkuji. Ano, děkuji. Já bych měla několik otázek. První otázka směřuje na pana Bílena z EFB 2TV 2TV. A pokud bych se, se podívám na, vaši, na váš písemný příspěvek, tak vlastně def, zna, zdůrazňujete význam té, toho významu, té definice vysílených pracovníků ve směrnici o vysílání. Proč? Druhá otázka se směřuje na zástupce dánského ministerstva práce já jsem měla dojem, že jste spokojený se článkem 9 a to mě překvapuje, protože na druhé straně článek 9 vlastně je, stojí proti vlastně představuje určité silné omezení proti článku 5 původní směrnice a vlastně některá eh, omezení ve čl- jako systému kontroly ve členských státech, které již vlastně nebudou povoleny, když to správně čtu. Proč tedy považujete článek 9 té směrnice za tak dobrý, nebo proč jste s ním spokojen. Mohl byste tedy odůvodnit, co by se mělo změnit ve článku 9, nebo zda vůbec něco takového potřebujeme ve vztahu k vašemu velmi úspěšnému systému. A potom, co se týká pana Schleichera, tak bych chtěla položit otázku. Vy říkáte, že když je, pokud je dobrá spolupráce mezi dohledovými systémy a, spolo- a sociálními partnery a je, existuje relativně dobrá kontrola, tak by to vlastně také umožnilo vytvářet zdravé konkurenční prostředí při vysílání, co z vašeho hlediska nezá, nezávisle na komi, textu komise, jaké jsou systémy, které bychom potřebovali, abychom měli efektivní systému, které z nich jsou bezpodmínečně nutné, říkal jste informování, informace, ale jsou ještě některé eh, v některých členských státech je to poněkud jinak a v jaké souvislosti toto je tedy s omezeními, které vlastně komise navrhuje ve článku 9 svého předkládaného textu. Děkuji. Děkuji. Thank you. Děkuji. Chci poděkovat našim hostům. Je tady jedna věc, která je podle mě velice obtížná, a to správně naformulovat definice. Je to problém, protože pokud eh, definice příliš zúžíte, tak může nastat situace, že někteří pracovníci nebudou do definice spadat a tím pádem zase to může vyvést k většímu vyhýbání se směrnici. Takže pokud eh, chceme postihnout to eh, faleš, tu falešnou, eh, samostatně vydělečnou činnost, falešné vysílání, jakým způsobem zajistit dostatečnou ochranu pro pracovníky. Protože já bych si říkala, že je možné využít ustanovení o rovném zacházení, ale možná, že odborové združení už s tím má nějaké zkušenosti a může nás informovat, tuto chvíli máme různou hierarchii mezi pracovníky. Dočasné pracovníky, stále zaměstnance, vysílené pracovníky, agenturní pracovníky. Zasahuje nám do toho také Řím 1. Jak s tímto vším řešit tu problematiku těch falešných vysílaných pracovníků? Jak zamezit tomu, že se budou firmy vyhýbat požadavkům směrnice? Thank you. Děkuji. Nyní Jutta Steinrock, prosím. Ano, děkuji za ty příspěvky. Velmi pozorně jsem poslouchala. Je velmi dobré, že je, potřebujeme určitou centrální evropskou instituci, nějaké centrální místo, kde vlastně se schromažďuje kontrola, ale také informace, protože mám dojem, že když bychom to všechno chtěli vyřešit bilaterálně, takže by vlastně to pouze eh, možná zvyšovalo administrativní zátěž a náklady. Co se domníváte? Myslíte si, že takovéto centrální evropské místo by bylo něco, co by bylo pro nás výhodné? Možná také ve spojení s určitými uh, čím sociálním eh, pasem sociálního pojištění. Například v Německu na staveništích, na stavbách jsou vlastně zaměstnanci, zaměstnavatele, které mají určité problémy, takže na jedné straně zde máme nevyjasněnou situaci, co se týká ty vysílající z firmy, vysí, takové ty poštovní schránky pouze zde už můžeme začít s nějakou registrací, s nějakým přeskumem, přeskoušením, protože to, to neřeší vůbec ten návrh, co se dělá tedy s takzvanými těmi falešnými firmami, které mají pouze poštovní schránky, protože to je dost ožehavý problém. A potom, pokud jsou všechna kritéria splněna, možná, že by bylo dobré mít nějaké centrální místo, kde by se tady toto všechno schromažďovalo. Možná by nás to mohlo posunout kousek dopředu u těch problémů, na které narážíme. Děkuji. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo, takže bych ještě položila svoji otázku. Bylo zde krátce řečeno o určitým zastoupením těch vysílaných pracovníků. To, to je například to, co by mohly odbory dělat na místě, ale možná, že nemusí nutně vždy zastupovat jejich zájmy to znamená, aby zastupovali zájmy vysílaných zaměstnanců. Kde, jak to vidíte z vaší eh, zkušenosti, jaká by byla skutečně ta nejlepší organizace, která by poskytovala informace, zajišťovala informace těmto lidem? Bylo by to prostřednictvím odboru nebo nějak obcí, nebo mělo by to být nějaké evropské kontaktní místo, které by to schromažďovalo, jak říkala kolegyně, jak to vidíte vy z vašeho pohledu, co by bylo nejlepší? Ano, ještě paní Jazlověcka. Ano, děkuji. Na začátku jsem nechtěla využít této možnosti položit otázku, protože jsem měla příležitost pobavit se s experty před slyšením, ale nicméně jsem změnila stanovisko a chtěla bych položit otázku panu Schleicherovi. Eh, diskutujeme velmi často o kritériích, která které, který podnik, který vysílá zaměstnance, musí plnit. Jak hodnotíte tato kritérie, která navrhuje Evropská komise? Domníváte se, že to má být vyčerpávající seznam, anebo jsou některá kritéria, která jsou příliš těžko splnitelná? Ráda bych slyšela nějaký názor nebo nějaká doporučení z vaší strany. Děkuji. Vielen Dank für die Fragen. Děkuji za otázky. Já bych tedy chtěla nyní dát slovo ještě jednotlivým odborníkům a chtěla bych vás poprosit, abyste se omezili, pokud možno na 3-4 minuty, na 5 minut, i když vím, že to není dlouho, ale máme čas na nás poněkud tlačí, takže děkuji. Pan Bílen jako první, prosím. Okay. I hope this is not being... Tak já doufám, že Mám teď plný eh, svůj čas. Byla tady jedna otázka pana Kristensena, paní Šrete a také otázka paní Tyrin a všechny se týkaly těch dočasných pracovníků. Tady nastává taková sporná situace, nebo respektive aspoň nejednoznačná eh, situace. Máme tu dvě platné směrnice jednak směrnice o vysílání pracovníků a o dočasných eh, agenturních pracovnících. A teď eh, jde o to, že je potřeba situaci mm, vyjasnit, která směrnice kdy platí. Pokud vezmeme obě dvě směrnice a porovnáme je, tak eh, je tady z toho jasný závěr a to, že výhodnější pracovní podmínky pro pracovníky jsou vždycky buď ze směrnice eh, o vysílání pracovníků nebo ze směrnice o agenturních pracovnících eh, a vždycky je to jedna z nich, záleží na eh, situaci konkrétního pracovníka. A taková, takové podmínky se potom použijou. To je jednoduché pravidlo. Pokud jde o definici práce, to tady také několikrát zaznělo. Pan Šlajch říkal, že před několika lety jsme provedli podrobný průzkum, který se týkal eh, falešné eh, samostatně vydělečné činnosti a skutečné eh, samostatně vydělečné činnosti a překvapivé bylo, že ve stavebnictví. Takováto falešná OSVČ se běžně používá proto, aby se pracovníci vyhnuli směrnici o vysílání pracovníků. To je možné, protože na evropské úrovni nejsou úplně jasná minimální pravidla pro to, co se považuje za pracovníka. Je to zvláštní situace, protože takováto pravidla existují na mezinárodní úrovni. Například eh, je formulovala Mezinárodní organizace práce a Dokonce i Evropský soudní dvůr vydává rozsudky k základním kritériím tohoto druhu, ale nejsou to závazné věci a tak my bychom navrhli nezávisle na vůli jednotlivých stran, že bychom měli vždy hledět na Um, ten skutečný pracovní vztah, který existuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pokud jde o skutečnou samostatně vydělečnou činnost, tak s tím nemáme problém. Ale pokud je jasné, že to je fiktivní vztah OSVČ, tak uh, musí uh, dojít k přeformulování pracovní smlouvy. A my bychom k tomu rádi nastavili určitá kritéria, například kritérium podřízenosti. V té definici by například tedy mohlo mm, být jasněji řečeno, co to přesně je pracovník. A tím se dostáváme k otázce velice citlivé, o které mluvila paní Tyrin, a to, co se stane, pokud tato směrnice platit nebude, protože jsou tady různé, různé soubory pravidel, které platí zároveň. A zde je třeba říci, že i pro nás, a potvrzují nám to naši právní odborníci, není jasné, eh, když kdy přesně eh, platí směrnice o vysílání pracovníků. Zda platí V případě eh, nuceného no, vysílání pracovníků, eh, legislativa domácí země nebo země eh, vyslání. Takže je potřeba v případě těch falešných případů situaci projasnit pokud eh, je pracovník vyslán do další země a přitom nejde o skutečné vyslání, tak zda platí pravidla země zaměstnání eh, v plné míře či nikoliv. My bychom se za toto zasazovali. Pokud někde jsou příznivější platové podmínky, třeba v zemi původu, tak si myslíme, že tyto příznivější podmínky by měly být eh, vzaty v potaz. Je to problém velice důležitý, protože se dotýká poměrně velké skupiny migrujících pracovníků, kteří nespadají pod směrnici o vysílání pracovníků. A paní předsedkyně také položila velice důležitou otázku a to, jaké odborové organizace by byly kompetentní pro řešení těchto eh, problémů. My jsme o tom interně jednali a všimli jsme si, že například pokud jde o informování a konzultace, tak eh, už existuje na evropské úrovni příslušná legislativa, je to směrnice o evropských pracovních radách, podnikových radách, eh, kdy existuje informační povinnost a povinnost konzultovat ale v nadnárodních eh, vztazích, eh, kdy na jednom pracovišti pracují pracovníci různých státních příslušností, tak eh, to už není na evropské úrovni ošetřeno. A když se podíváme na stávající ehm, legislativu, můžeme se tím inspirovat, nemusíme vymýšlet nic nového, mohli bychom aplikovat ta stejná pravidla pro informování a konzultace i pro tato pracoviště, eh, kde jsou smíšení pracovníci. Je takový jeden nedávný případ z Nizozemska, eh, z Eimshavenu, Podal jsem vám k tomu písemný dokument, snad ho máte k dispozici, eh, kdy vznikla eh, podobná eh, struktura, byla k tomu už, už sepsána i kolektivní dohoda, kdy teď polští zaměstnanci této nizozemské firmy dostávají stejný plat jako nizozemští pracovníci. Všechny odborné, odborové organizace si myslím, že by tedy měly být v tomto směru aktivní. Byly tady ještě některé další otázky, ale možná by bylo lepší, aby, je aby na ně odpověděli moje kolegové a abych nezabral veškerý čas, to by do mě nebylo příliš zdvořilé. Děkuji. Děkujeme. Děkuji, pane Bílené, a nyní bych předala slovo panu Jorencovi. Děkuji, paní předsedkyně. Nevím, jestli se mi podaří odpovědět, ty další, eh, odpovědět na ty další otázky. Možná z toho vzniknou jenom další a další eh, dotazy. Takže kdo je to ten vyslaný pracovník? To je otázka základní definice. Eh, kdo spadá do této definice? Směrnice o prosazování a směrnice 9671, myslím, že do určité míry nabízí svou definici, stejně jako Řím 1. To jsou základní nástroje, které bychom měli použít pro nastavení definic eh, pro oblast vysílání pracovníků. Je třeba zohlednit veškerou legislativu, která v tuto chvíli existuje, včetně Římu 1, abychom se stanovili eh, příslušnou legislativu pro každou příslušnou pracovní situaci. Pokud jde o fiktivní OSVČ, o tom už tady eh, jsme mluvili několikrát. To je, myslím, nejožhavější záležitost problém tady souvisí také e, s kompetencemi, s příslušností, protože můžeme se na evropské úrovni říkat, co chceme. Soudní dvůr může vydávat určité indicie a doporučení, ale nepřímo by se to mělo vždy vrátit k národní legislativě, která bude příslušná, podle níž se bude postupovat takže by bylo dobré, to pěkná představa mít evropská pravidla pro vy, vyloučení všech těch fiktivních OSVČ, ale je to velice obtížné. Na evropské úrovni si musíme říci, že realita často převáží nad dobrou vůli mm, jednotlivých eh, stran. Pokud jde o agent, agentury práce, dočasné agenturní pracovníky, tak i tady by bylo dobré vyjasnit rozdíly mezi jednotlivými směrnicemi, se, které se dotýkají těchto agentur práce. Spadá sem směrnice o službách, koncepce volného poskytování eh, služeb v Evropské unii. To vše třeba zvážit. A jeden z posledních tazatelů hovořil o tom, zda bychom měli usilovat o evropské řešení. Já si myslím, že ano, tyto sny můžeme mít, může to být jakási meta a, a úžasné řešení, které by nám vyřešilo všechny problémy, ale ten problém, před kterým stojíme, je veliký a jde o to, že by museli spolupracovat všechny inspektoráty v sociální oblasti, ehm, všechny úřady, instituce, v jednotlivých členských státech za situaci odpovídají různé úřady, takže možná nějaký evropský sociopol by nám pomohl, ale nevím, jestli nezacházíme v tuto chvíli příliš daleko. Možná je to taková akademická mm, eh, diskuze. Já bych tedy za takový eh, eurosociopol eh, vždy, vždy hlasoval. Děkuji. Perfect. <laughs> Thank you. Uh, Děkuji. A nyní dávám slovo panu Nogartovi. Norgardovi. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve na pana eh, Kristesena a, a sektor dopravy. Ano, to je složité téma v Dánsku. Nyní analyzujeme situaci a snažíme se zjistit, jak eh, prosazovat eh, lépe kontroly v sektoru dopravy. Není pochyb o tom, že jde o kabotáž, platí směrnice o vysílání pracovníků, ale jsou zde určité výzvy spojené s krátkým eh, trváním a různými pracovišti. Navíc eh, kapotáž má svá vlastní kontrolní opatření, dále je zde mezinárodní doprava, což je složité téma, pak je takzvaná kombinovaná eh, doprava, což je také zase samostatné téma, ale pokud v Dánsku vymyslíme něco úžasného, tak vám dáme vědět. A dále otázka A1, za to může být využíváno jako kontrolní nástroj. Jde o to, že samotný zaměstnatel či zaměstnanec může požádat o A1 a navíc eh, A1 se může využívat eh, v různých situacích, nejen v případě vysílání, ale také v případě práce ve více eh, a v takovém případě není třeba ani prokazovat, že máte převážně činnost domovské zemi, ale mohlo by to být, mohli bychom zvážit zavedení určitých pravidel Eh, respektive předpokladů, které musí být naplněny, aby zaměstnavatel mohl získat eh, A1 nebo s tím pracovat. Dále, eh, pokud je o dočasné pracovníky vysílané agenturami, na ty se vztahuje směrnice o vysílání. Pokud bychom chtěli zavést nebo zda, zavést společnou nedělnou odpovědnost, to je politická otázka, zda k tomu přistoupit. Dále, paní Šreder, vy jste mě malinko nepochopila, já jsem na závěr říkal, že celkově ten návrh komise představuje eh, dobrý výchozí bod eh, pro snahu řešení problému, ale pokud je o článek 9, tak možná jsem hovořil příliš diplomaticky. Eh, pan Schleicher to řekl pří, více napřímo. Já se k němu mohu připojit. Taková je dánská pozice. A samozřejmě nejsnažší řešení by bylo, by bylo zrušit článek 9, ale Zase, abych eh, byl diplomatičtější, možná nalezneme nějakou cestu uprostřed. A tím se právě nyní zabýváme. Dále, pokud je o definice, směrnice z roku 96, eh, která má eh, prosazovat také příslušné definice, jde o defini- tak podle té tedy platí definice v přijímající zemi. Takže toto ale samozřejmě neřeší všechny problémy, protože někdy je složité jasně ten případ vymezit i z vnitrostátního hlediska. Pokud do toho vstupuje ten přezraniční rozměr, tak eh, prostě vznikají problémy potom v praxi. A dále eh, vztah eh, s nařízením Řím 1. V v současné době analyzujeme dopady článku 3, abychom určili, zda e, v některých situacích, e, kdy se na člověka nevztahuje směrnice vysílání pracovníků, za to znamená, že přijímající země může uplatňovat veškerou svoji legislativu anebo e, římskou umluvu či římské nařízení. Za podle tedy toho římského nařízení má platit eh, legislativa úplně jiné země. Dále zde byla eh, otázka na centralizovaný systém. Eh, pro nás toto představuje určitou dlouhodobou vizi. Myslím si ovšem, že politicky to bude velmi obtížně proveditelné, protože členské státy, patrně včetně mého, patrně řeknou, ano, to je dobrý nápad, ale nemůžeme se vzdát toho a onoho, tady potřebujeme si zachovat kontroly ve vnitrostátních kompetencích. Takže Jistě by to byla velká výzva snažit se zavést takovýto systém, ale samozřejmě můžeme si zachovat eh, své ambice. A určitě by to vyřešilo problém eh, těch fiktivních firm, které mají jenom poštovní schránku. To je složitý problém. A některé z těch eh, velkých problémů v Dánsku právě se pojí s tím, že je obtížné provádět kontrolu u podniků, které mají sídlo a vyvíjí činnost v jiných zemích. Dále, paní předsedkyně, eh, vy jste zmiňovala, jak pomoci vyslaným pracovníkům. Já si myslím, že ta navrhovaná směrnice obsahuje určité mechanismy, které by eh, do značné míry eh, pomohly řešit jejich situaci. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Schleicher, prosím. Děkuji. Já bych se kvůli krátkému času vyjádřil ve své mateřštině. Nej... Aha, zapomněl se <laughs> stisknout tlačítko, takže nejprve bych chtěl zdůraznit, že jsem podnikatelem ve stavebnictví a žádný diplomat, takže možná, že některé věci nedokážu zaobalit tak diplomaticky. Hovořím zde jako předseda FIEC, jakožto i za jiné podniky, za jiné svazy samozřejmě. Nejprve je zde otázka, co bychom mohli dělat, abychom zlepšili informovanost, situaci v oblasti informovanosti. Mohl bych asi navrhnout, abychom se podívali na tu webovou stránku o vysílaných pracovnících společnou FIEC a EFBVV, kde vlastně je uvedeno, že všechny členské státy tam mohou tedy uh, zadávat informace z, tě, z toho odvětví, to také vyplývá z e, kolektivních smluv tedy nebo z příslušné administrativních postupů e, platných v jednotlivých zemích. Ty sam, ty, takže pokud tedy ty země tam uvádějí ty informace, to platí jak pro, eh, tak jsou velmi zajímavé jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, tak potom vlastně mohou jak v hostitelské, tak tedy v té vysílající zemi vlastně už vidí ten zaměstnavatel, zaměstnanec, co může očekávat té zemi, kam je vyslán. Dále návrh určitého centrálního místa nebo zřízení nějakého centrálního místa, které by v Evropě schromažďovalo málo informace, FIEK e nepodporuje, protože to by znamenalo obrovskou byrokratickou zátěž, administrativní zátěž a obávám se, že informace, které by přicházely na tento eh, centrální, na toto centrální místo by už byly často překonané, takže podle nás žádné centrální místo pro schromažďování informací. Nemyslím si, že je to věc EU, hledat, zřizovat k tomu nějaké centrální místo, protože to daleko. Už existuje spousta bilaterálních eh, vztahů v Evropě v této oblasti, například mezi Francií a Polskem, Španělskem a Polskem, například mezi Německem a Polskem, které jsou různé, které se liší. A, a samozřejmě eh, cílem by mělo být směřovat k co nejlepším výsledkům, takže z těchto důvodů si nemyslím, že by nám to něco přineslo v Evropě, kdybychom toto centrálně v Evropské unii schromažďovali. Eh, v smlouvy s novými eh, s členskými státy, evropské státy, tam vlastně jsou problematičtější i z jazykových hledisek, než je to v případě smluv, které již existují a uplatňují se delší dobu. Cesta vlastně, jak bychom mohli přejít k tomu, aby se ten informační tok zlepšil, by vlastně, to by byla vlastně, může být dosažen pouze těsnou spoluprací mezi kolektivními partnery, mezi eh, odbory, odborovými organizacemi kde, které, tam, kde jsou vlastně paritně zastoupeny e, všechny odborové svazy, například v Německu. Náš informační systém, vlastně, který se týká vysílaných zaměstnanců, byl, byl poměrně zlepšen, tedy zdokonalen. Takže vlastně ta situace nebo problémy související s těmi poštovními schránkami, s těmi aktivními e, firmami už byl téměř vyřešen. Ten systém funguje tak, že nemáme žádné jedno, je, jednotlivé žádost. To vlast, žádosti to platí pouze pro podniky, které vlastně k tomu přistupují eh, se, slou, se špatnou vůlí a samozřejmě mají nějaké zločinecké kriminální jednání. Hovořím o ale to není ten případ. Já hovořím o těch společnostech, které mají uzavřeny kolektivní smlouvy a dodržují. Poslední otázka pravděpodobně, to zastoupení v té hostitelské zemi. Já se domnívám, že kritéria uvedená ve článku 9 poskytují omezují ty kontrolní možnosti, kontrolní mechanismy, které již některé státy uplatňují a podle našeho názoru ten článek 9 to adekvátně nepokrývá. Otázka, kdo v té hm, hostitelské zemi zastupuje práva zaměstnanců, to je problém odboru a nikoliv zprávy, nikoliv administrativy. A v zásadě pro nás platí tam, kde jsou nějaké spory, které nejsou pokryty směrnicí, tak vlastně by mělo platit právo té legislativa té hostitelské země, která přijímá ty pracovníky. Děkuji předsedkyně, děkuji pane Schleichere. Já bych chtěla na závěr ještě jednou předat slovo eh, paní Slověcké, naší zpravodajce. Děkuji. Já jsem přesně eh, neslyšela odpověď na svou otázku, tak bych se ještě jednou zeptala pana Schleichera, zda by mě mohl říct, co si myslí o těch kritériích, eh, které by měly být splněny. Omluvte mě, paní Jazlověcká. Ty kritéria, která musí být splněna, jsou definována ve článku 9. A já se domnívám, že dnes jsou již rozsáhlé katalogy kritérií v jednotlivých státech a proto mě, jsou podle mě dostatečná ta kritéria uvedená ve článku 9. Musí, měly by být požadovány pouze jednoduché věci a tak dále, ale domnívám se, že tato kritéria nejsou úplně dostatečná, že nepokrývají dostatečně to, co je uvedeno ve článku 9. Jsou některé země, které již ta kritéria, která jsou definována več, podle těchto kritérií uvedených ve článku 9, jsou již novými zeměmi. Děkuji ještě jednou za slovo, paní předsedkyně. Pro mě bylo velkým potěšením si vyslechnout eh, takovéto vynikající odborníky, a jejich velice dobře připravená vystoupení. Samozřejmě, že nebude eh, snadné tento problém eh, vyřešit, eh, ale my se pokusíme vypracovat takový dokument, který poradcovníkům na evropském trhu umožní pochopit jejich práva a firmám na druhé straně umožní podnikat. Je třeba mít na paměti, mm, že Obecně, když lidé odcházejí do, za prací do jiného státu, tak eh, často mají představu, milnou představu, že legislativa tam bude stejná. Naše právní systémy se ovšem do značné míry liší a tak ta situace a ten problém jednoduchý není, přesto přece všechno si myslím, že bychom měli být schopni zajistit eh, volné poskytování služeb, což je jedna z hlavních zásad Evropské unie a které se samozřejmě eh, zejména v této krizové době velice ceníme. Víme, že řada lidí, když pracuje v zahraničí, tak je zmatená, neorientuje se a že největší slabenou směrnice je nedostatek eh, aktuálních, přesných informací a obtížný přístup takovýmto informacím. Možná eh, můžeme říci, že ten nedostatek je v komunikaci, protože oni ty informace sami o sobě nestačí. Je třeba umět eh, je správným způsobem eh, předat, komunikovat. A to si myslím, že je prvopočátek celého problému. Pokud lidé nebudou mít dostatek eh, informací, tak to může vést eh, k, ehm, k různým omylům či dokonce k zneužívání. Koordinace a spolupráce členských států je proto nesmírně důležitá. A platí to pro pracovníky i zaměstnavatele. Vy jste mluvili o tom, jak je důležité mít systém hlášení eh, informací, jak je důležité dodržovat závazky a povinnosti. A také jste řekli, že v 18 členských státech eh, už existují takovéto systémy Nicméně ty systémy nejsou stejnorodé a mm, tím pádem je to pro firmy často matoucí. Nicméně třeba si uvědomit, že samotné hlášení informací nám nezajistí plné respektování legislativy a nevyřeší nám to všechny problémy s prosazováním legislativy, jak jste o tom mluvili. Pan profesor Jorenc eh, hovořil o tom, že jednotný trh není trhem eh, stejných příležitostí a tak eh, bez ohledu na naši politickou příslušnost si myslím, že bychom se měli snažit o to zpracovat dokument, který by eh, vyloučil zneužívání v této oblasti. Děkuji. Ano, děkuji mnohokrát za vaše závěry. Já bych chtěla nyní srdečně poděkovat všem řečníkům. Příspěvky byly velmi zajímavé. Přeji vám šťastný návrat domů a na konci listopadu budeme hovořit o zprávě a potom 13. 13. prosince do 12 hodin je lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů. Nyní můžeme pokročit k dalšímu bodu našeho pořadu jednání.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 malé časové problémy. Souhlasil byste s tím, že by se přehodily eh, body pořadu jednání kvůli kolegyni McIntyre? Já mám také určité časové problémy, protože do tři čtvrtě hodiny mus, budu, musím mluvit na jiném místě, ale pokud to stihneme v tom čase, tak je to možné. Dobře, bude to tak tedy. Noise, because otherwise it's impossible. Ich würde Chci vás požádat, aby pokud odcházíte, jste tak učinili v tichosti, abychom mohli pokračovat. Jetzt würde ich um bitte... Nyní bych vás poprosila o klid, prosím. A dostáváme se k bodu pořadu jednání 26, to je zpráva kolegyně McIntyre o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování. A dávám tedy slovo zpravodajce paní McIntyre. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Chci vám poděkovat eh, za to, že jste eh, mi umožnila vystoupit eh, již nyní. Já jsem chtěla zorganizovat setkání se stínovými zpravodaj ještě před jednáním výboru. Bohužel to možné nebylo, takže jsem velice ráda, že máme časový harmonogram pro toto stanovisko teď mnohem volnější a že tudíž budeme mít eh, dostatek času na předkládání eh, pozměňovacích návrhů, následnou diskuzi o nich eh, a bude čas na setkání stínových zpravodajů. Znamená to tedy také, že Eh, pozměňovací návrhy bude možné předkládat v jakémkoliv jazyce, nikoliv pouze v angličtině a tak eh, jsem ráda, že výbor ECO nám umožnil ten eh, termín posunout, abychom měli dostatek času. Já doufám, že budeme moci v duchu spolupráce takto pokračovat, stejně jako tomu bylo v případě předchozího stanoviska o malých a středních podnicích. Teď pokud jde o obsah tohoto stanoviska, tak eh, víte, že počet stanovisek je omezený, eh, jejich rozsah je omezený, jejich délka je omezená, tudíž eh, sama asi budu muset předložit některé pozměňovací návrhy a samozřejmě přivítám, pokud svým, se svými návrhy přispějete i vy, vážení kolegové. Já jsem se snažila neduplikovat zprávu, kterou připravuje výbor EKON a soustředila jsem se výhradně na aspekty, které souvisejí se zaměstnaností. A teď bych zmínila rychle jenom dvě záležitosti. Víme eh, tady v našem výboru, že malé a střední podniky poskytují v Evropské unii asi 90 milionů pracovních míst a 85 pracovních míst vytvářejí tyto podniky. Finanční mm, krize eh, samozřejmě malé a střední podniky hodně eh, zasáhla a finanční instituce eh, se chovají mm, způsobem, který opět malé a střední podniky mm, postihuje. Stojí za zmínku, že rizikový kapitál využívá pouze 7 malých a středních podniků a že 60 podniků říká, že rizikový kapitál není pro jejich podnikání vhodný. A tady si myslím, že je velice důležité, abychom se podívali i na jiné um, iniciativy, na mikropůjčky, vzájemné půjčování a tak dále, e, což e, si myslím, že jsou instrumenty, které by mohl náš výbor podpořit. Já, abych vám doložila význam a aktuálnost této problematiky, e, tak jsem se informovala o situaci v naší zemi za tento měsíc a ukazuje se, že dvě třetiny malých a středních podniků, které byly dosázány, řekly, že disponibilita úvěru v tuto chvíli je velice špatná a více než 60 firm se domnívá, že eh, si financování nemohou dovolit. To znamená přístup a náklady na financování. Toto jsou eh, dva závažné problémy. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a se zájmem si teď eh, vyslechnu vaše příspěvky. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you. Děkuji. Nyní pan Serkás. Děkuji, paní předsedkyně. Paní McIntyre, tady sedím přímo naproti vám. Já tady v tuto chvíli zastupuji paní Rapty, která musela eh, odjet eh, do Řecka. Tam eh, mají malé střední podniky velké Mm, problémy a v Aténách paní Rapty eh, organizuje k této problematice schůzku, takže tam musela odjet eh, a dala mi k dispozici eh, své tři, čtyři postřehy za socialistickou stranu. Především vám chceme poděkovat za vaši práci a chceme vás ujistit o tom, že s vámi budeme i nadále spolupracovat. Jak jste říkala, tak nejde jenom o problém financování, ale jde také o to, že stojíme před příčinou všeho toho zla, s nimiž se naše země teď eh, potýkají. Malé a střední podniky v našich zemích skutečně představují 90 eh, pracovních míst, která v tuto chvíli vznikají. A pokud eh, se budou ničit malé a střední podniky, budou zanikat i tato pracovní místa. A 90 těchto zanikajících podniků, například ve Španělsku, doplatili například, eh, doplatili zejména na nedostatek eh, financování na to, že není k dispozici likvidita, nejsou k dispozici peníze. Je proto důležité, abychom o této věci hovořili také z našeho hlediska, z hlediska zaměstnanosti. A chtěl bych eh, říci, že bychom chtěli předložit pozměňovací návrhy týkající se dvou věcí. Za prvé, všech nástrojů, které jsou dnes k dispozici. A tam chceme zdůraznit, že chybí informovanost eh, o nástrojích, které jsou pro malé střední podniky k dispozici. Takže je dobré, že určitá opatření či program existují, ale to nemá žádný smysl, pokud koneční uživatelé o nich nejsou dostatečně informováni. A druhá věc, eh, kterou bychom chtěli eh, zmínit v pozměňovacích návrzích, je, že například v zemích na jihu Evropy klesá mm, poptávka a tak eh, jediná naděje všech podniků je eh, odebrat se do zahraničí, začet, začít vyvážet, internacionalizovat svou činnost. A malé a střední podniky samozřejmě s tímto měly vždy velké problémy. Opět to souvisí s nedostatkem financování, pro ně je to často nedosažitelný e, cíl proniknout na jiný trh a kompenzovat nedostatek vlastní poptávky, takže ten prvek internacionalizace činností a podpora e, malých a středních podniků při průniku na zahraniční e, trhy v této obtížné situaci, to si myslím, že bychom měli explicitně ve vašem stanovisku zmínit. Děkuji. So, do you want to have the floor again? Přejete si vzít znovu slovo? Pokud to, k tomu nikdo nic nemá, tak bych jenom stručně zareagovala. Děkuji mnohokrát za tato velmi konstruktivní slova. Pokud je o e, chybějící informace, doufám, že můj bod 7 e, trochu situaci řeší. Celé to je právě o nedostatku povědomí informací, e, což má vliv na stranu dodávky. To doufám ošetří tedy ten první problém, který se zazněl a doufám, že také respektive pokud o rozvoj vnitřního trhu, s tím bych určitě souhlasila. Pokud konkrétně mají o přístup k financování, tak eh, to jsme určitě řešili u předchozího stanoviska ohledně malých a středně velkých podniků, že je tady důležité eh, pomoci jim eh, zeměna vyvážet. Takže děkuji za předložené poznací návrhy. Zapracuji, děkuji. Děkuji, jak tedy bylo řečeno, tak ek zákon odsunul hlasování, což pro náš, náš výbor je lhůta 2. října pro předkládání pozměňovacích návrhů 6. listopadu. Budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích. Kromě toho k tomu musíme zorganizovat eh, mimořádnou schůzi, ale ten ter- termín ještě není jistý. Hlasování bude 29. listopadu. Takže děkuji a nyní skočíme zpět k bodu 25 týkající se uzavírání koncesních smluv. Zde je naším zpravodajem kolega Tomas Hendl, takže bych mu tímto přímo předala slovo. Ano, děkuji paní předsedkyně. Vzdali jsme stanovisko výboru pro vnitřní trh k tématu koncesí. Jedná se o novou směrnici, u které není ještě žádný předchůdce tedy tato Předběžně jsme to diskutovali v roce 2011 ve zprávě RILE, kde vlastně vyjádřil parlament pochybnosti k tomu, zda vůbec je potřebná takováto směrnice. To vlastně o tom pochybují i, i experti, kteří se vyjadřovali a další pochybnosti se týkají komplexnosti, složitosti tohoto předmětu, který je minimálně tak složitý jako zadávání veřejných zakázek a proto se obáváme, abychom se nedostali do situace, kdy příští rok znovu se budeme muset zabývat prováděcí směrnicí, tak jak tomu již bylo jiných případech. Takže v různých členských státech, například Německá spolková rada, uplatně schválila již princip subsidiarity vůči této směrnici a tak jsou pochybnosti. Zda tedy i ve spolupráci s příslušným zpravodajem ve výboru pro vnitřní trh. Tam se zpravodaj rozhodl pro úplně nové znění této směrnice, což nám tu situaci nezjednodušuje. Já si myslím, že je zde bod, na kterém jsme se relativně shodli. A to vlastně jsou vlastně je otázka služeb, veřejných služeb, to vlastně je v příslušných zemích vyhrazeno do rozhodovací kompetence eh, obcí, měst tedy a do toho by se nemělo zasahovat. Myslím si, že to vlastně vyznívá i, zaznívá i v jednotlivých pozměňovacích návrzích. Předložili jsme 10 pozměňovacích návrhů, kde je relativně široký průřez pozměňovacích návrhů, které se zabývají stejným tématem. Hovořili jsme, jsem kolegům vděčný, kolegům Manesku, Estrela a dalším za, za předložení a pokusíme se po konci této schůze na, hovořit o příslušných kompromisních návrzích. Chtěl bych se velmi stručně zmínit o sedmi vodech. Jde o to, že tato směrnice zdůrazňuje, že pokud se uděluje koncese, tak vlastně by nehra, neměla hrát roli nejnižší cena, ale ta nejekonomičtější nabídka, protože to je například pozměňovací návrh 48, kde se hovoří o cenových cenách když tedy se vypisuje výběrové řízení na udělení koncese, tak tam vlastně ta služba nebo to poskytnutí je konstanta a cena je va- proměná tedy. Zde jsme již vedli mnoho eh, debat na toto téma v tomto výboru. Potom je zde otázka ochrany pracovních podmínek, princip stejná mzda za stejnou práci. Třetí bod, o kterém hovoříme v této souvislosti, se týká otázka přechod například, když služba nebo když se mění eh, zaměstnavatel z jednoho podniku přechází na druhý, kdo tedy, jakým způsobem se to bude zajišťovat. O tom se již také diskutovalo. Nikoliv otázka řetězové odpovědnosti, ale eh, nedílného eh, ručení Potom je zde otázka otevřenosti a transparentnosti, která vstává a také a vítám, že komise ve svém návrhu, do svého návrhu zahrnula otázky sociálních aspektů a vzdělávání poměrně v široké míře zde se například jedná o koncesi v oblasti vodohospodářství, kultury, veřejných služeb a tak dále. To jsou také věci, o kterých se musí hovořit v souvislosti s kompromisy. Důležité jsou aspekty, které kolegyně, které předložily tyto pozměňovací návrhy, formulovaly, a to jsou aspekty nediskriminace, a, a genderové aspekty, tedy aspekty pohlaví. Myslím si, že zde se relativně shodneme na těch průřezových tématech a potom předložíme příslušné návrhy, tak, abychom eh, jednotlivé argumenty v těchto kompromisech eh, sladili a schrnuli. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. Ano. Zde máme žádost o slovo. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ráda bych nejprve poděkovala panu Hendlovi za jeho kompromisní návrhy, které nám rozeslal. Také bych mu chtěla poblahopřát k jeho dosavadní práci. Po počáteční analýze se domnívám, že má skupina bude moci podpořit tyto kompromisní návrhy a myslím, že návrhy, které nám byly předloženy, já slyším ve svém kanálu danštinu. It's okay? Ich hoffe. It's okay now? Už je to v pořádku? Já slyším dánštinu, ale moje dánština je poněkud omezená, omlouvám se. Bitte? Ich hab, ich hab eins drinne. Und Já mám na jedničce Němčinu. Já mám eh, na jedničce Němčinu, tak možná jsem měl špatná sluchátka. A děkuji. Jetzt. Vojta, ty Tak už vás slyším. Ano, takže, jak jsem říkala, eh, nejprve jsem tedy pahopřála zpravodaji k jeho práci, děkovala jsem mu za kompromisní návrhy, které nám rozeslal. A také jsem uvedla, že po počáteční analýze mám dojem, že má skupina bude moci podpořit tyto kompromisy. Protože rozeslané návrhy ošetřují témata, kterých jsem se dotkla v poznávacích návrzích, které jsem předložila a naplňují naše cíle, které jsme se stanovili. Kompromisní návrhy představují zdokonalení oproti původnímu návrhu komise a také se domnívám, že tím řešíme také obavy sociálních partnerů kteří zcela legitimně upozorňovali na možné dopady této směrnice na pracovní podmínky v pracovní, u pracovníků, kteří pracují na základě smluv o koncesi. Nešlo o tedy sociální kritéria pro, nebo jsou ošetřena sociální kritéria pro udělení kontraktu a také Princip minimální ceny, jak řekl zpravodaj, již není jediným kritériem, což znamená, že se, doufejme, budeme moci vyhnout sociálnímu dumpingu. Zaslal jsem původně 25 pozměňovacích návrhů a snažila jsem se také vnést do návrhu větší transparentnost a jasnější pravidla pro udělování tohoto typu smluv, abychom zabránili deformacím na jednotném vnitřním trhu. Myslím, že důležité, abychom nastavili sociální kritéria a aby byly dodržovány také hlavní sociální a environmentální mezinárodní umluvy. Tato kritéria musí být naplněna, když se rozhoduje o tom, kdo získá koncesi. Obecně tedy myslím, že klíčové, abychom zabránili tomu, že váhu budou mít pouze ekonomická kritéria. Je třeba, aby do hry vstupovaly i jiné faktory, jako je eh, environmentální udržitelnost a určitě také samozřejmě kvalita služeb poskytovaných koncovému uživateli. Děkuji. Děkuji, nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo. Kolego Hendle, chcete ještě na závěr něco říct si vzhledem k času, který na nás tlačí, tak bych děkuji za tuto první výměnu. Pokusíme se za 20 minut dohodnout o kompromisních návrzích. Myslím si, že to jde relativně kompaktní cestou. Nevidím zde žádné extrémní rozdíly názorové. Předsedkyně, děkuji. Zde mám ještě zprávu kolegyně. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit velmi stručně. Nejprve chci poděkovat panu Hendlovi. Opravdu mu chci poblahopřát, je to odborně náročná zpráva, myslím, že on vedl skvělou práci. Ráda bych se jenom eh, dotkla vlastních pozměňovacích návrhů a chci se omluvit paní Estrela, eh, protože vím, že jsem jich zaslala hodně, zejména k definici koncese. Šlo mi také o to, jak se koncese používají. Chtěla jsem eh, vyjasnit eh, směrnici a definice eh, smlouvy, definice koncese. V těchto věcech panují odlišné názory, záleží to také sektor od sektoru závisí to na poptávce a nabídce. A myslím si, že to je něco, čím se budou muset zabývat také zadávající orgány. Dále je zde možnost, že koncese v objemu méně jak 5 milionů eur může být zadána subdodavateli, aniž by proběhlo opět výběrové řízení. S tím, že konečná hodnota koncese by měla zahrnovat veškeré technické a hospodářské faktory, a také teď toto všechno by mělo být eh, dotrženo a také předložena příslušná dokumentace. Předložila jsem také poznací návrh týkající se dodržování principu subsidiarity. Samozřejmě eh, místní orgány musí mít i nadále možnost eh, svobodného rozhodnutí, také musí mít možnost sami zajišťovat služby, sami je poskytovat, anebo se rozhodnout udělit koncesi třetí straně, v kterémž to případě třetí strana musí mít možnost eh, buď eh, smluvní cestou nebo prostřednictvím licence si ošetřit tady právní rámec pro poskytování služby. Také eh, procedurální stránka a správní postupy jsou důležité autocertifikace by podle mého výrazně zjednodušila situaci v mnoha případech a snížila by administrativní zátěž, což je jistě velmi důležité a byl by to přínos, přínos pro podniky, pokud je o náklady a také časové úspory. Děkuji, teď ještě komise požádala o slovo. Žádám vás, abyste byli velmi struční, protože již máme spoždění. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Skutečně jenom stručně děkuji panu zpravodaj za návrh stanoviska. Chtěla bych pouze vysvětlit dvě, tři věci, které zmínil pan zpravodaj i ostatní řečníci. Nejprve bych vás chtěla ujistit, že tato směrnice se neklade za cíl mm, privatizace služeb nebo omezení eh, svobody veřejných úřadů rozhodnout si o způsobu nebo podobě služeb, které považují za nejlepší. A tato zpráva to říká zcela explicitně, takže tato směrnice nijak nepodkopává ten tuto zásadu. Naopak, členské státy mají naprostou volnost definovat služby obecného zájmu a to opět eh, zůstane i nadále v rukou členských států. Tato směrnice se klade za cíl zlepšit transparentnost a zajistit nediskriminaci a rovné zacházení v oblasti veřejných zakázek. A veřejné zakázky jsou součástí eh, všeobecného problému vynakládání veřejných prostředků proto je třeba zajistit, aby hospodářské subjekty měli rovné zacházení a věděli, jakým způsobem jsou koncese udělovány. A poslední věc, tato směrnice dává prostor pro uplatnění sociálních a environmentálních kritérií a nějak se tím nepodkopává druho sekundární legislativa o pracovních podmínkách. Tato směrnice je v tomto smyslu plně neutrální a pokud eh, budete eh, chtít, jsme vám samozřejmě i nadále eh, pro další práci k dispozici dispozici. Ano. Děkuji. 9. listopadu budeme hlasovat ve výboru o této zprávě. Nyní se dostáváme k bodu 27. To je náš poslední bod na pořadu jednání, slyšení. Zde bych chtěla srdečně přivítat naše hosty, poděkovat vám za to, že jste přišli dnes. Máme zde slyšení o ohrožení zdraví při práci v souvislosti s asbestem a výhledy na zrušení všech používaných asbestů. Podkladem pro to je zpráva z vlastní iniciativy, kterou budeme diskutovat začátkem října. Nejprve bych chtěla dát slovo našemu zpravodaji, panu Hugsovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Budu stručný, protože už teď máme spoždění, pokud jde o začátek dnešního slyšení, tak jak byl naplánován. Ta první zpráva, kterou jsem zpracoval k asbestu, nebyla vůbec první zpráva, kterou jsem zpracoval jakožto poslanec Evropského parlamentu. Bylo to zhruba před 30 lety. A v té době se mnou spolupracoval další poslanec ze Skotska, Alex Faulkner. Alex trpěl asbestózou, eh, protože pracoval eh, v loďařském průmyslu a bohužel v eh, v srpnu Alex na asbestozu zemřel. A u asbestu je důležité si uvědomit, že tady není žádná bezpečná hranice pro expozici a navíc se jedná o látku, která způsobuje smrt 30 či 40 let po expozici, což je doba nesmírně dlouhá. Máme celou řadu směrnic, které jsme v Unii postupně zpracovali a které zakazují prodávání a používání různých druhů eh, asbestu eh, včetně chryzotylu a amozitu. Máme směrnice pro ochranu pracovníků před riziky, které souvisejí s expozicí azbestu. Máme pravidla pro bezpečné odstraňování a přepravu či eh, zneškodňování aspektu, ale úplně jsme problém nevyřešili. I ten základní problém, který stále přetrvává, že přestože existuje zákaz, tak eh, jsou tady miliony tun azbestu v lodích, eh, ale především v budovách a často ve veřejných budovách, jako jsou školy či nemocnice. A to je obrovské riziko i v současné době, kdy dnešní děti ve školách mohou být eh, vystaveny nebezpečnému množství azbestu, které později během jejich života povede k vzniku eh, mezoteliomy. Ještě eh, stále se objevují tisíce případů azbestózy každý rok eh, a ta situace doposavat nekulminovala, ta nás teprve, kulminace nás teprve čeká. Tady další věc, kterou bych chtěla zmínit hned na začátku, a to, že ačkoliv v tuto chvíli už zákaz existuje, tak neexistuje efektivní dohled, který by bránil dovozu výrobků, které asbest obsahují. S dovozem takových produktů se teprve musíme vypořádat a jsou tady tři členské státy, které nadále uplatňují výjimku, což jim umožňuje omezené využívání asbestu například eh, u zařízení, které se používají na dialýzu a tak podobně je potřeba azbest i v těchto omezených případech zcela eliminovat. Já jsem tedy chtěl nastínit výchozí situaci teď pro naše odborníky, kteří budou eh, vystupovat. Jak jsem říkal, důležité je, že není žádná bezpečná expozice eh, azbestu. Navzdory zákazu jsou v našem okolí ještě stále miliony tun azbestu napříč Evropskou unii a Existují tady velké rozdíly, pokud jde o školení, které organizují členské státy pro své pracovníky, pokud jde o azbest. Celá řada pracovníků a společností v oblasti údržby, oprav a tak dále jsou vystaveny působení azbestu a čím delší je doba eh, od té doby, kdy byl zaveden zákaz na používání asbestu, tím je pravděpodobnější, že mladí lidé nebudou s asbestem eh, seznámeni, když na něj v praxi ve své práci narazí. Odstraňování eh, asbestu je samozřejmě ehm, věc velice odborná. Jsou na to demoliční společnosti, které vědí, jakým způsobem postupovat, nicméně neexistuje eh, úplně přesná představa, kde ve společnosti eh, asbest eh, v současné době eh, je, kde se nachází. Říkal jsem, že budu stručný, ale už jsem se rozpovídal. Já bych tedy přeš, prošel jenom ty nejdůležitější body své zprávy. Je třeba zajistit správnou kvalifikaci a školení pracovníků srovnat takto podmínky napříč členskými státy, je třeba zpracovat programy pro odstranění, kritéria pro eh, detekci chorob, které jsou způsobeny asbestem. Je dobré také eh, zlepšit podporu obětí expozice azbestu. Tito lidé už dnes odvádějí obrovský kus práce, ale často bohužel se jim nedostává vůbec žádné podpory. Já se ve zprávě také věnuji vývozu azbestu do rozvojových zemích. Já nevím, jestli jste viděli eh, naše eh, video mladých pracovníků, často dětí, kteří eh, pracují na šrotování evropských lodí na plážích v Bangladeši a jsou tak vystavováni obrovskému množství azbestu. Ve své zprávě se tedy snažím nastavit eh, nebo naznačit určité eh, strategie, které by vytěsnily azbest eh, po celém světě, tak aby i zbytek světa se řídil příkladem Evropské unie a zakázal používání azbestu v plné míře. Ovšem reziduální problém nadále přetrvává, jak už jsem říkal paní předsedkyně. Ještě na závěr mluvil jsem s německým právníkem před dnešním zasedání, který zastupuje pracovníky, kteří byli vystaveni působení azbestu a připomněl mi velice důležitou věc, že nejde o samotné pracovníky, ale také mnohdy jejich eh, rodiny, Znám Eh, případ eh, rodiny, kdy eh, manžel pracoval v místě, kde byl vystaven azbestu a jeho manželka nakonec měla mezoteliomu, protože mu pravidelně prala prádlo, zacházela s ním a to stačilo na nebezpečnou expozici. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji za váš eh, úvod. Já bych vás chtěla informovat eh, o tom, že informace o našich odbornících, stejně jako jejich prezentace, najdete ve svých složkách. Teď už bych předala jednotlivým odborníkům slovo. Každý z nich bude mít k dispozici 10 minut. Začneme paní doktorkou eh, Sedlaček. Vítám vás tady, paní doktorko. Paní Sedlaček je ředitelkou Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci. Máte slovo, prosím. Srdečně děkuji, paní předsedkyně. Já teď prožívám je v deja vu, protože můj vztah k azbestu nebo práce s asbestu pochází z, z, mé, z mého období po studiu medicíny kdy jsem převzala tedy lékařskou službu a právě v ro- mezi roky 83 a 90 v Německu se bojovalo proti zá- zákazu eh, asbestu. Konalo se mnoho schůzí, velmi kontroverzní stanoviska byla vydávána a tak dále. A podařilo se nám konečně v roce 90 nebo 92 přesněji řečeno eh, dosáhnout tohoto zákazu. a bestu později to přešlo na evropskou úroveň, ale jak již bylo řečeno, ještě to vůbec není konec tohoto příběhu. V Rakousku byla ta situace velmi choulostivá, protože Eter například se používal eternit, kde byl asbestový cement na střešní krytiny. Myslím, že to je i v jiných zemích a tam samozřejmě platila velmi přísná bezpečnostní opatření, přísné pokyny. Nicméně víme, a to je něco, co samozřejmě e, dělá z asbestu tu nebezpečnou látku, že opravdu to má velmi dlouhou dobu působnosti, až 40-50 let to může jít. A proto vlastně eh, je velmi ne- velice nebezpečné eh, pracovat, vystavovat se asbestu. Já dnes pracuji jako ředitelka Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci. Zabývali jsme se také globálním zákazem asbektu, asbestu, protože nesmíme zapomínat na to, že v celém tom řetězci od výroby až po konečné použití nikdy nebude možno zajistit skutečně bezpečné zacházení s asbestem, které by nepřinášelo rizika. To zde jsou vlastně dvou plic. Jedny jsou tedy do, jedny jsou v pořádku, druhá jsou zasažena asbestem a rakovinou tedy to poškození samozřejmě ukazuje ty vlastnosti azbestu. Azbestos pochází z řeckého slova, je to vlastně eh, silikátová hmota, která dlouho eh, vlastně existuje eh, v životním prostředí, dochází k inhalaci, ke vdechování těch dlouhých vláken, těch azbestových vláken a prochází to tedy vlastně dochází k zahušťování, k takzvané fibróze. Viděli, kdo pacienti, kteří trpí asbestózou, tak vlastně v podstatě po zjistili, že vlastně potom už nebyli schopni ujít třeba tři, čtyři kroky. Také samozřejmě eh, z důsledky eh, na rakovinu, rakovinu plic tedy, mez, zasahuje to mezoteli, mezotelium a samozřejmě také nové, nejnovější studie ukazují, že to má také dopady na kardiovaskulární onemocnění, jejichž výskyt se může zvyšovat v těchto důsledcích. Jak již jsem řekla, ty takzvaně tedy vynikající v uvozovkách vlastnosti azbestu jsou, že je odolný vůči velkým horkům, vydrží velký tlak, je odolný vůči chemikáliím, například vlastně až z druhé, po druhé světové válce vlastně se pronikal asbest do všech odvětví, proto dnes musíme vlastně nést tuto zátěž z minulosti. Všechno to, všechen ten azbest, který vlastně eh, zůstává v různých budovách, v různých výrobních areálech. Eh, to všechno je potřeba vzít v úvahu, zohlednit. Samozřejmě ve stavebnictví, o tom jsem již hovořila, také ve výrobě lodí, v metalurgii, jako žáru vzdorný materiál. Je to také materiál, který eh, umožňuje elektro, elektrickou izolaci. Využívá se také ve výrobě pne, pneumatik, které je, při jejichž výrobě v minulosti se používal azbest. Toto všechno je ta zátěž z minulosti, proto ty či, práce čištění, likvidace ozdravění jsou tak důležité. Je zde celá, celý řetězec, celý proces, postup, který se musí, musí být doprovázen mimořádně eh, s přísnými bezpečnostními eh, opatřeními. A samozřejmě, ale musím bohužel konstatovat, že bezpečnost stoprocentní není, nemůže být zajištěna, není nikdy zajištěna. K tomu se ještě připojuje to, a myslím si, že to bylo docela eh, dobře už veřejnost eh, informována, že vlastně existují, pocházejí výrobky s a azbestu z Číny, z Brazílie a ne, z některých jiných zemí, kde neexistují omezení. Já bych ráda stručně představila to, co Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví učinila, nebo jak postupujeme v této oblasti. V roce 2003 jsme se připojili k drážďanské deklaraci, která eh, vlastně obsahuje, že musí být přijímána mnoha bezpečnostní opatření, pokud eh, máme co dočinění s materiály obsahujícími azbest. Potom mám, jsme se věnovali také dvěma kampaním k tomuto tématu v roce 2004. Jsme vlastně spolupracovali s se stavebnictvím, kde samozřejmě se naráží na téma asbest a potom v letech 2010 až 2011 byla prováděna dvouletá asbest, která, as, kampaň, která se zabývá sanačními pracemi. Tam také eh, můžete informace najít na našich info, in webových stránkách. Bylo to uvedeno tak, aby to bylo lehce srozumitelné, pochopitelné a také snadno přístupné pro ty, kteří pracují například v těchto odvětvích. Potom jsme se účastnili kampaně určit, eh, pracovních inspektorů v, na evropské úrovni, to je kontrolní orgán, kde jsme také pracovali na různých materiálech, které jsme zpracovali. Kvůli krátkému času bych se stručně zmínila o této kampani, která zahrnovala eh, inspektory práce ze všech členských států, kde, kteří identifikovali určité problémy v těchto oblastech, které je potřeba svedlivě sledovat a vlastně jasné stanovisko inspektorů po této kampani bylo, že to samozřejmě nemohou, nemohou provádět pouze samotné inspektoráty práce, ale všichni zaměstnavatelé odbory, profesní svazy se musí postavit k tomuto problému například právě mladí zaměstnanci například v, v, v, ve stavebnictví třeba nikdy neviděli azbest, tak znamená rozpoznání, identifikace azbestu je poměrně složitá. Potom také neexistují někdy dobré popisy, dobré eh, prezentace eh, materiálů, které mohou obsahovat azbest. azbest. Potom jsou velké problémy při renovaci a údržbářských pracech samozřejmě, to bylo jasné stanovisko a stále se vždy vracíme k hodnocení rizik, risk assessment, které se někdy neprovádí vůbec nebo pouze ve velmi malé míře a potom také opatření, která z toho vyplývají, se neprosazují skutečně těmi správnými metodami. Vidíme, že také vlastně odstraňování a skladování asbestu nebo těch materiálů s asbestem působí velký problém. Z tohoto právě z důvodu také je pod že se neprovádí žádné zaškolování, informační kampaň zaměstnanců v této oblasti. Například se s tím například i ve službách v ve veřejném zájmu k tomu nejsou často žádné licence, žádné certifikace, co přesně obsahují ty které výrobky a všeobecné informace a transparentnost nejsou dostatečně zajištěny. Vidíme, že ve, ve členských státech dochází k určitým sporadickým eh, expozicím, sice v malé míře, ale eh, poměrně pravidelně. Větší problémy jsou právě v oblasti sanačních prací, údržby a bouracích likvidačních prací. Netýká se to pouze stavebního, stavebnictví, ale také recyklace například starých střešních krytin z azbestocementu nebo v těch, z těch přepravních kontejnerů. Zde rozlišujeme dvě formy azbestu. Je to azbestocement, ten vázaný a potom ten volně vázaný, stříkaný, eh, vstřikovaný azbest. Zde u toho je více pokynů, více informací, zejména z důvodu je toxicity a rizik, které jsou s tím spojena. Doporučení, které vyplynu, která vyplynula z této kampaně, jsou velice relevantní Vidíme, že tedy musíme informovat lidi o potenciálních rizicích, dobrá komunikace, transparentní komunikace, která vlastně tak je, bude jasně sro, dobře srozumitelná pro každého pracujícího, také poskytovat informace a pokyny na místě, nejen ze, ze, také informovat zaměstnavatele, inspektory práce, bezpečnostní složky. Slabina tam, kde by se to mělo ještě zlepšit, to jsou určité pracovní plány které by měly tam, kde by se potenciálně mohlo pracovat s asbestocementovými materiály. Je potřeba, aby tyto plány byly jasné, přehledné, transparentní, koordinace na místě, stav, na staveništích, na stavbách. Alespoň experti tam musí být přizváni a musí být také převzata jasná zodpovědnost. Skladování deponování asbestu nebo materiálu odpovídající eh, azbe, obsahujících azbest musí být jasně označena, nejen tedy pro zaměstnance, i z hlediska životního prostředí a ty odpady, který obsa, které obsahují eh, azbest. To je vlastně jedna z prací, která samozřejmě je vysoce riziková tam vlastně musí být používaná vhodné pomocné, pomůcky, ochranné, komunikace, zaškolování a prová, musí být prováděna pravidelná kontrola. Jeden ze závěrů který eh, byl vyvozen z této kampaně, eh, do které byli zapojeni inspektoři práce, je, že vlastně inspektoráty práce nemohou být jediné, které se budou, budou kontrolovat nebo přispívat ke zlepšování pracovních podmínek. Je, byl to také slogan naší tehdejší kampaně Musíme pracovat společně pro předcházení rizik, Working Together for Risk Prevention. A to vlastně se také ukázalo jako relevantní výsledek této kampaně. To znamená, všechny zúčastněné strany, zaměstnanci, zaměstnavatelé, odbor, odbory, experti, inspekce práce musí být zapojeni a úzce spolupracovat. Tím se dostávám ke konci své prezentace. Ještě bych se chtěla zmínit o tom, že vlastně z mnoha důvodů můžeme můžeme teď dokázat, že neexistuje stoprocentně bezpečné zacházení s azbestem, to prostě nelze, ale myslím si, že jsou dobré právní úpravy, které když budeme dodržovat, které musí být dodržovány při zacházení s výrobky eh, obsahujícími asbest, ale ještě další rámcové podmínky musí být doplněny. To tedy tolik moje přednáška a samozřejmě budu vám k dispozici pro odpovědi na případné otázky předsedkyně. Děkuji, paní Sedlaček. A nyní dám slovo panu Týmu Tuomovi, Institute of Occupational Health, který je ředitelem Finského ústavu pro BOZP. Takže máte slovo, pane. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tady eh, z Finského ústavu pro ochranu zdraví při práci. Jde o odborný ústav, eh, který eh, provádí výzkum a poskytuje služby v oblasti BOZP. Jenom stručně na úvod bych rád řekl, že moje eh, zkušenosti z oblasti asbestu a, eh, a s chorobami s ním spojenými se váží již na moji eh, doktorantskou práci. Prováděl jsem výzkum ohledně pacientů s mezoteliomou koncem 80. let, začátkem 90. let. Poté jsem vedl laboratoř, která prováděla analýzy asbestu tam velice dobře vidíte, co se děje na stavbách, eh, co se děje eh, s hygienou, v oblasti hygieny ve spojení s asbestem obecně. Ale možná pro dnešní slyšení je důležité to, že jsem působil také jako expertní člen výboru, který eh, se podíl na reformě vnitrostátní legislativy v posledních dvou letech od roku 2010 a mohou se tedy eh, podělit o výstupy eh, z našich diskusí a o naše zkušenosti ve Finsku, eh, pokud je shledáte užitečnými. Takže nejprve jenom stručně, abych nastínil aktuální stav z globální perspektivy. Víme, že asbest se stále vyrábí, se stále produkuje a to ve velkém objemu 2 miliony, 2 miliony tun ročně, zejména v Rusku, Číně, a v některých dalších zemích, eh, zejména také v Kanadě, stále ještě. Mnoho lidí je stále eh, vystaveno azbestu a také velké počty lidí umírají na choroby spojené s azbestem, a to každým rokem. Z výzkumu vědeckých podkladů víme, že všechny typy azbestu, které jsou eh, vyjmenovány zde, způsobují rakovinu, lidskou rakovinu. Tato diskuse se stále vede, tedy zda existují nějaké rozdíly mezi jednotlivými typy asbestu, za některé druhy jsou bezpečnější než jiné. Také bychom měli pamatovat na to, že eh, asbest eh, představuje příčinu cirka eh, poloviny rakovin u chorob z povolání ve Finsku je to dokonce 90 Ještě pár fakt. Asbest se stále těží. Tady vidíme eh, fotografii z Uralu. Tam máme otevřený důl, tedy lom eh, na asbest. A dále záběry z výrobní linky azbest ve formě šedivého prášku. Ještě si připomeňme, že minerály azbestu tedy e, jsou vláknité, to patří k charakteristikám azbestu. Tady vidíme mikroskopický záběr. E, když rozdrtíme kamenitý azbest, e, získáme tento vláknitý materiál. Existují limity pro expozice na pracovišti jsou stanoveny eh, jako počet vláken na kubický centimetr vzduchu. Srovnáme-li ovzduší na pracovišti eh, a mezní hodnoty, tam jde o 0,1 vlákna na eh, centimetr krychlový. Oproti tomu takzvané ovzduší bez asbestu to znamená, poté, co byl azbest odstraněn nebo e, vyčištěn, když poté zkontrolujeme stav ovzduší, tak tam nalezneme 0,01 e, vlákna to, na centimetr krychlový, to znamená desetinu mezní hodnoty. Expozice e, vůči azbestu jde především o inhalaci, vdechnutí vláken. Dochází k tomu jak na pracovišti, tak v běžném okolním ovzduší. Například na staveništích či tam, kde eh, dochází eh, k demolicím, eh, neprovádí se kontrola šíření prachu, takže ten prach se rozšíří na další okolí, nebo například si vezměme nákladní vůz, který převáží odpad obsahující azbest, jede krajinou, jede městem a prach obsahující azbest se šíří ovzduším. Také uvnitř budov často ovzduší obsahuje stále ještě Eh, křehký drobivý eh, asbest. Jak jsme již slyšeli v předchozí eh, prezentaci, asbest se kumuluje v plicích, v plicích a setrvává tam velmi dlouhou dobu. Dokonce po celý zbytek života mohou v plicích zůstat vrchnutá vlákna, mohou tam zůstat celé desítky let. Také pro asbest je velice typické, že choroby s ním spojené se objeví až dlouhá léta po expozici. Zde vidíme nepříznivé dopady na zdraví, výčet chorob spojených s asbestem. E, nebudu je ze všechny číst, máte to ve svých materiálech. Pokud se rozdělíme e, možnosti expozice jednak na pracovišti, jednak v běžném ovzduší, shledáme, že expozice vůči asbestu, eh, řekněte, dochází jednak eh, při stavebních pracech, při eh, demolicích nebo při odstraňování asbestu. Pokud byl asbest ponechán v budovách a v zařízeních, může dojít k expozici u celé řady lidí, například u držbářů elektroinstalací, plynu, instalatérů, topenářů, údržbářů dalších. Dále v rámci recyklace a zpracování odpadu. Ve všech těchto profesích tedy může dojít k expozici eh, také při výkopech, například eh, u silničních prací, tak eh, může dojít k expozici vůči asbestu obsaženému v půdě. Dále pokud je o expozici v budovách, v okolním ovzduší, jak jsem řekl, asbest je drobivý, takže osoby v budovách také jsou postiženy expozicí. Ve Finsku například 50 asbestu dříve vloženého do budov tam stále přetrvává, stále ještě nebylo odstraněno, přestože uplynulo již mnoho let. K akvizici dochází také proto, že se neprovádí kontrola eh, nebo se nezamezuje šíření asbestového prachu při demolicích, eh, stavebních úpravách, udržbě. To vše může být opět eh, zdrojem expozice. Abych stranul naše zkušenosti, je možné provést bezpečné konečné odstranění asbestu. Technicky za to je to možné, Máme proto dostatečné poznatky, oskoušené, osvědčené postupy a zkušenosti, jak to provádět, ale žádá se to velký objem školení a sdílení informací a prostě spolupráce, abychom dosáhli konečného cíle odstranění veškerého asbestu. Naschromáždil jsem některé podněty které se objevily v průběhu mé práce eh, v rámci reformy finské legislativy. Upozorňovali jsme na to, že především eh, výchova a příslušné kompetence eh, musí být aktualizovány. Musíme se zacílit na, především na manažery a na šéfy stavařské, ale také na samotné pracovníky. Musí to eh, působit, eh, musí to fungovat průběžně pro všechny zainteresované, musí, mít, musí to mít podporu všech zainteresovaných stran. Dále je důležitá, jsou důležité také kompetence osob, které eh, mapují výskyt asbestu. Dále u všech pracovníků, kteří přijdou do styku s asbestovým materiálem, je třeba, aby byl sledován jejich zdravotní stav pravidelně, aby také byli vzděláváni v otázkách bezpečnostních. Je třeba například upozorňovat na rizika vystavení se asbestu a také význam ochranných dýchacích pomůcek. Já bych eh, řekl, že podle mého je velmi důležité zmapovat eh, výskyt asbestu ve všech stávajících budovách ať už rezidenčních či jiných, eh, abychom maximální měrou eh, zabránili expozici, eh, když dochází k opravám či stavebním úpravám nebo udržbě u těchto budov. Děkuji za pozornost. Thank you, Mr. Tuomi. Děkuji, pane Tuomi, za váš příspěvek a dalším odborníkem, kterému předáme slovo, je pan Vecmant, který pracuje eh, jako odborník na bezpečnost eh, při práci eh, v Dánsku. Tak máte slovo. Tak for det. Jeg har valgt at lave mit... Děkuji. Já jsem velice rád, že mohu vystoupit rodném jazyce. Asbest, jak už zde zaznělo, je zakázán, ale přesto je potřeba se s některými problémy ještě vypořádat. Já mám v této oblasti 30 let praxe. Věnovala jsem se různým aspektům, které souvisejí s asbestem, ať už jde o kompenzace, pra- pracovníky, kteří byli vystaveni působení azbestu. Měl jsem možnost spolupracovat s řadou lékařů, s klinikami, s pracovníky eh, v lodním průmyslu, kteří byli vystaveni značnému množství azbestu. Měl jsem také eh, možnost eh, pracovat s lékaři, zástupci odborových organizací v Dánsku i mimo Dánsko. Pracoval jsem na pokynech pro nakládání s azbestem jak v Dánsku, tak na evropské úrovni a také na úrovni mezinárodní prostřednictví Mezinárodní organizace práce. Pro azbest eh, máme eh, k dispozici akční plán prostřednictvím Federace eh, pro stavebnictví a dřevovýboru. výboru. Já bych ještě zmínil jednu situaci a to, že v některých členských státech eh, existují omezení pro azbest nebo úplný zákaz od 70. či 80. Eh, let a Obecně to stálo nějakých 30 let, eh, dlouhých let eh, vyjednávání, než eh, jsme se zákazu azbestu domohli. Zákaz nyní v Evropské unii platí s tím, že je tady několik výjimek. Máme k tomu také příslušnou směrnici, která upravuje nakládání s azbestem. Přesto azbest nadále zabíjí, protože je ukryt v lodích, eh, v budovách, ve vlacích. Azbest najdete v celé řadě soukromých i veřejných budov, kde je před zrakem ukryt, nemusí to být nutně na střeše, kde ho snadno uvidíte, ale může být eh, ukryt Eh, ve zdech a podobně. Přesto, že existuje zákaz eh, na azbest, eh, přesto azbest nacházíme a čas pracuje proti nám, protože i kdybychom odstranili azbest do posledního vlákna, tak ti, kteří vědí, jak azbest najít, jak s ním nakládat, ti postupně stárnou, odcházejí do penze a Přichází nová generace lidí, kteří pracují na demolicích, ve stavebnictví a tito lidé nemají v podstatě žádnou zkušenost s těmito starými materiály. A přitom na ně při demoličních stavebních pracích mohou narážet. Hodně se hovořilo o tom, že je potřeba situaci lépe koordinovat. Máme strategie, které nám mají pomáhat eh, vypořádat se s asbestem. Existují programy na screening, eh, na přítomnost asbestu v budovách, ale bude potřeba, aby na sebe eh, tuto povinnost a závazek vzali všichni. Je potřeba se zaměřit také na vzdělávání, odborné vzdělávání a nejenom na profes, profesionální demoliční firmy, ale na jiné lidi, kteří mohou s asbestem přijít do styku. Je třeba, abychom byli také schopni kompenzovat případy obětí expozice asbestu. Kromě toho už tady zaznělo, že tři země mají při výrobě chloridu výjimku pro používání azbestu a v těchto případech je třeba najít eh, alternativu. Je třeba se také zaměřit na přepravu zbytkových eh, materiálů, zamyslet se nad tím, jak odstranit azbest předtím, než eh, plavidla z Evropy odešleme na sešrotování do jiných částí světa. Problematika azbestu eh, musí být eh, nedílnou součástí eh, strategií pro bezpečnost a zdraví při práci, součástí strategie Evropa 2020. Potřebujeme nastavit dobrý základ pro politické akční plány v členských státech, které bude Evropská unie podporovat. Tímto způsobem se nám podaří nastavit eh, termíny pro dobu, kdyby tady neměl už být mezi námi žádný azbest. Důležité je prosazování pravidel, ale je třeba si uvědomit, že například ve stavebnictví a v jiných oblastech existuje určitá šedá zóna. Už v parlamentu jsme eh, dříve byli svědky snahy zpracovat strategie pro eh, BZP. Organizovali se slyšení, členské státy byly podporovány pro, eh, při vytváření národních strategií na eliminaci azbestu. Zde bych chtěl připomenout, eh, že tyto strategie nebyly doposavat plně uplatněny. Komise chce tedy předložit novou strategii během jednoho či dvou měsíců a možná se v této strategii znovu bude hovořit o národních akčních plánech, o informačních kampaních, vzdělávání, o nové legislativě, o správných postupech eh, na čištění eh, prostor starých průmyslových eh, zón, o postupech, jak identifikovat přítomnost eh, asbestu. My jsme si um, se zájmem vyslechli pana Hughes, který vystoupil s úvodním uh, vystoupením. A myslím si, že jeho zpráva uh, z vlastní iniciativy uh, je dobrým příspěvkem v této oblasti a hovoří o důležitých věcech, jako je například eh, screening nebo eh, přehled mapování toho, kde se asbest nachází, protože pro všechny naše strategie a plány je především potřeba vědět, kde se dnes asbest stále nachází. Bude potřeba projít eh, celou řadu budov a právě na to potřebujeme konkrétní plány. Možná, že problematiku asbestu bychom mohli promítnout i do jiných politik Evropské unie, například eh, v oblasti energetiky, v oblasti renovací rezidenčních eh, budov, možná eh, poradce pro oblast mm, lidé, kteří um, pracují um, na opravách domů, mohou vlastníkům domů poskytovat eh, informace o tom, jak nacházet eh, s asbestem. Tito lidé by pak měli povinnost hlásit výskyt eh, asbestu, ale asbest může být přítomen v budovách, kde už dnes nikdo nepracuje, nikdo tam nepůsobí. Oblast vzdělávání je velice důležitá, o tom už tady hovořili předřečníci a to kvalitní vzdělání je důležité hlavně ve stavebnictví, u demoličních eh, prací, kdy musí být proškoleni řádně všichni techničtí pracovníci, samotní dělníci a pochopitelně také inspektoři, jako to mluvila Krista ve své prezentaci. Hodně pozornosti se věnuje programům na odstraňování azbestu. K tomu máme už konkrétní termíny, kdy by měl azbest Evropy zmizet, ale i když se na okamžik představíme, že už nikdo v Evropě od zítřka nebude vystaven působení azbestu, přesto přeze všechno bude docházet eh, k novým onemocněním a lidé budou na expozici azbestu i po tomto datu ještě dlouho umírat. Jde tedy o to rozhodnout se, dokdy budou eh, tato onemocnění nově eh, vznikat. My dnes mluvíme o podpoře obětí azbestu, mluvíme o tom, že třeba ukončit vývoz azbestu. Předřečníci se o tom eh, zmiňovali. Je tady celá řada aspektů, které je potřeba řešit, eh, pokud se chceme se strašákem azbestu v Evropě vypořádat. A já bych na závěr mm, tedy řekl, že pokud naše legislativa má být dostatečná, tak musíme zjistit, zda máme mm, dobře nastavené informační kampaně, protože běžný Evropan eh, není o rizicích azbestu příliš informován. Musíme informovat také lidi, kteří byli vystaveni působení azbestu, běžné občany, protože každý z nás může být někdy azbestu vystaven. Je třeba diskutovat o konečném termínu, eh, po kterém by již v Evropě žádný azbest eh, neměl být. A to bude dobrý signál pro celý zbytek světa. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci. A nyní naše experta Lori Kazan Elenová Děkujeme, že jste mezi nás přišla. Eh, Paní Kazan Alenová je koordinátorkou Mezinárodního sekretariátu pro zákaz asbestu ve Velké Británii. Máte slovo. Děkuji. Chci poděkovat výboru EMPL za to, že mne eh, pozval na tuto, toto důležité zasedání. Jde o druhé slyšení o asbestu, které jsem navštívila v posledních, nebo které navštívila v posledních eh, týdnech. To minule se, se konalo v Brazílii a šlo o věc, věc kterou 31. Eh, srpna řešil eh, nejvyšší soud. Šlo o ústavnost zákona, který, který povoluje používání asbestu v Brazílii i do budoucna. Eh, brazilská ústava zaručuje právo občanů na zdravý život, takže jak je možné, že eh, používání známého toxinu, známé toxické látky zůstává zákonnou záležitostí? To je dobrá otázka. A dnes zazvažujeme vlastně něco a projednáváme něco podobného. Evropská charta eh, základních práv zakotvuje právo na život, právo na netknutelnost a také právo pracujících na informace. Evropská umluva o lidských právech jasně uvádí, že každý právo na život každé osoby bude chráněno zákonem. Přesto eh, v celé EU eh, lidé po tisícovkách umírají z eh, chorob, které je možné zabránit, které jsou způsobené asbestem. V mnoha případech nemůžeme říci, o koho jde nebo kde přesně se nacházejí, protože nám chybějí údaje z členských států to samo o sobě je nepřijatelný stav, který třeba řešit. V tom informačním váku, které existuje, se spoleháme pouze na predikce evropských epidemiologů. Vycházíme eh, z údajů o umrtnosti na mezotelioma, což je jaksi výchozí bod a také k tomu připočítáváme umrtí na celou řadu dalších chorob spojených s asbestem, jak u žen, tak u mužů. Myslím, že není nepřiměřené eh, tvrdit, že jenom v západní Evropě více jak půl milionu lidí zemře na choroby spojené s asbestem v letech 95 až 2029. Dovolte, abych zopakovala ten údaj. Půl milionu osob. To je jako kdybychom eliminovali populaci Sheffieldu, Grenoblu, Norimberka či Boloně. Byla jsem e, požádána, abych se zaměřila na konkrétní e, aspekty a učinila tak v deseti minutách, což je náročný úkol, ale jakožto aktivistka proti e, nebo za zákaz asbestu jsem zvykla na výzvy. V zásadě je možné problematiku rozdělit do dvou kategorií. Jednak pochopení lidského rozměru evropské tragédie asbestu a dále eliminace chorob spojených s, s asbestem. Podívejme se tady na eh, první eh, kategorii, lidský rozměr této tragédie v Evropě. To, že 1. Eh, ledna 2005 vstoupil v Evropě v platnost zákaz asbestu, nás neušetří. Je nepochybné, že všichni máme v plicích asbest. Pokud budeme mít štěstí, nevyvine se u nás žádná choroba spojená s asbestem. U těch, kdo mají méně štěstí, jsou vyhlídky opravdu černé ve všech eh, členských eh, státech EU je obrovský rozdíl mezi tím, na co by eh, oběti mm, nebo ty nemocní chorobami spojenými s asbestem měli mít nárok a co skutečně dostávají. Není vůbec neobvyklé, že se vůbec neuzná status pacienta, jakožto pacienta s asbestovou chorobou a platí to dokonce i pro pacienty s rakovinou plic a také pro osoveče. Oběti asbestu v EU mají právo na příslušnou lékařskou péči, praktickou pomoc a náhradu, eh, které všem nedostávají, což vytváří nespravedlivou situaci, která je v rozporu se základními principy EU. Doporučil bychom tedy, aby byla přijata evropská legislativa, která by zakotvila lidská, která by ušetřila lidská práva oběti aspektu bez ohledu na zdroj expozice, eh, jejich status eh, zaměstnance či typ eh, choroby spojené s asbestem. Co chybí v tom evropském rámci? Mezi oběťmi asbestu v EU chybí povědomí o evropských směrnicích či doporučeních na ochranu obyvatelstva před rizikem asbestu. Já bych doporučovala, aby tento výbor ustavil specializovaný podvýbor pro asbest, který by eh, jednal jako pojitko mezi oběťmi asbestu a jejich volenými zástupci. Tento podvýbor pro asbest by dohlížel nad ustavením eh, orgánu, který by koordinoval Evropský akční plán pro asbest respektive proti asbestu. A v rámci toho by také bylo možné ustavit Evropské centrum pro výzkum chorob spojených s asbestem. Dále úloha uh, eh, Združení na podporu obětí asbestu. Uh, v Evropě je eh, více jak 55. Jejich experty za znalosti jsou nevyužitým potenciálem pro úředníky, kteří mají za úkol dostat závazkům EU vůči e, obětem azbestu. Doporučila bych, aby e, tvůrci evropské politiky e, si uvědomili úlohu těchto združení na podporu obětí azbestu, aby také vyčinili finanční prostředky na jejich činnost a zahrnuli je do okruhu zainteresovaných subjektů v diskusích o budoucí protiazbestové politice v EU. Eh, jak eliminovat choroby spojené s asbestem. Jediná cesta je dekontaminovat celou evropskou infrastrukturu. To musí být naším konečným cílem. Ovšem, dokud jej nedosáhneme, musíme přijmout preventivní opatření, abychom skoncovali eh, s rizikovými expozicemi. Je klíčové zaručit, aby eh, byl identifikován asbest obsažený v budovách, domovech a dopravních prostředcích, abychom zmapovali Eh, bývalá, bývalé výrobny azbestu a zpracovatelské závody, eh, abychom určili, kde eh, se ukládal azbestový odpad, čím kontaminovaný odpad. Dále je třeba proškolit pracovníky vystavené riziku. Bohužel i nadále v Evropě panují mezerné standardy v této oblasti. Je třeba Eh, zlepšit eh, tyto standardy, zlepšit metodiku, chránit eh, zdraví a zaručit bezpečnost při práci. Vnitrostátní orgány by měly pravidelně systematicky schromažďovat údaje o chorobách z povolání spojených s asbestem, aby se zlepšila prevence. Dále je třeba vést kampaně za zvýšení povědomí ohledně hrozby, kterou asbest představuje ve Velké Británii například proběhla eh, kampaň eh, ve školách, to se doporučuje tady něco takového provést. Ve Británii bohužel většina škol je kontaminována asbestem. Eh, ve školních budovách se používají různé typy asbestu. Předpokládáme, že odhadujeme, že os, více jak 80 budov, do kterých denně dochází naše děti, obsahují asbest. Eh, další doporučení. Eh, podvýbor pro asbest, který ustavíte, eh, by měl dostat za úkol vypracování soudržné evropské strategie pro eliminaci chorob spojených s asbestem. Navrhujeme termín roku 2023 pro dekontaminaci asbestu. Ve Velké Brit- Tady máme tváře lidí, kteří ve Velké Británii umřeli na Eh, rakovinu způsobenou asbestem, která, je, která má velmi rychlý průběh, průběh a je smrtelná. Opravdu neúprosně zabíjí. Evropské oběti asbestu eh, jsou nevinnými obětmi. Není možné, abychom eh, povolovali prodej nebezpečných produktů či práci v rizikových podmínkách na pracovišti. Ovšem prevence eh, další, eh, dalšího šíření těchto chorob si žádá politickou vůli, lepší koordinaci a žádáme vás dnes eh, o pomoc, tak abychom zabránili dalšímu šíření této strašlivé katastrofy. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za váš příspěvek. Nyní bych navrhla, abychom dali poslancům možnost klást otázky. Poprosila bych vás, abyste se omezili na dvě minuty, abychom potom ještě mohli udělat to závěrečné kolečko, aby jednotliví experti měli pět minut, aby mohli potom reagovat na vaše otázky. Takže prosím, pan Hugis. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci vysvětlit našim návštěvníkům, že by neměli být překvapeně nedostatkem poslanců na konci jednání. Přesto se pokusíme tyto informace potom předat eh, všem poslancům, kteří tady dnes eh, nemohli být a je také do své eh, zprávy. Pro mě je mm, těžké klás otázky, protože já souhlasím prakticky se vším, co naši odborníci řekli. A musím říci, že to je většina těch témat, Eh, o kterých mluvili oni, která se objevuje i v mé zprávě. Ale možná některé věci ještě upravím a některé návrhy, které jsem tam zpracoval, dále zpřísním. Paní Kazan říkala, že 80 škol ve Spojeném království obsahuje asbest. To je skutečně vypovídající číslo a to je jenom Spojené království a vezměme si eh, veškerý ten stavební materiál, který byl použit eh, jinde v Evropské unii, mnohdy to může být eh, i horší. Také mě zaujal ten odkaz na listinu základních svobod. Tuto dimenzi jsem zatím do zprávy nezapracoval a udělám to. Také další konkrétní návrhy zapracuji například Vítám eh, tu myšlenku na vznik eh, podvýboru, možná ne přímo v našem výboru, ale u jiného příslušného výboru se o to pokusím zasadit. A poslední věc, o které se chci zmínit, je, že musíme eh, vzít v potaz také mapování přítomnosti azbestu v jiných politikách Evropské unie, ať už jde o energetickou účinnost či jiné oblasti, kde dochází k opravám, renovacím a tak dále. V těchto oblastech by bylo ideální zapracovat eh, problematiku azbestu. Dále tady zaznělo, že se těžko stanovuje termín pro okamžik, kdy v Evropě už nebude žádný asbest jenom Polsko jako jediný členský stát eh, se skutečně zpracovalo akční plán a termín pro odstranění azbestu na rok 2032. A možná by bylo dobré, kdyby se tento plán rozšířil na celou Evropu i s tímto eh, časovým termínem. Eh, oceňuji také, co řekl pan Tuomi a paní Sedláček, pokud jde o to, že je potřeba usilovat o celosvětový eh, zákaz používání azbestu. O to bychom měli usilovat v EU. Dvě miliony tun eh, dnes těží Čína, Kanada, Rusko a tyto dva miliony tun končí v rozvojovém světě, kde se stále dováží azbest, výrobky s azbestem a představují se jako zázračný materiál, tak jak eh, tomu bylo dříve tady eh, v Evropě, tak stejným způsobem se ještě dnes eh, nemorálně propaguje v rozvojových zemích. Z rozvinutých zemích je to pouze Kanada, která tímto odsouzení hodným způsobem stále azbest šíří těží a vyváží, takže je třeba situaci zmapovat, jak už to zaznělo, a znovu se podívat na otázku udělování licencí, na problematiku školení pracovníků, kteří působí v oblasti demolice, odstraňování asbestu. A k tomu, co říká Lars, eh, Lars eh, hovořil o koordinované strategii a holistickém přístupu. Moje zpráva obsahuje uh, řadu těch hrozeb, o kterých hovořil, ale možná bych měl um, sloučit ty informace tak, aby vyzněly eh, v tom smyslu, že potřebujeme skutečně holistickou strategii, pokud jde o asbest a vyzvihnout problematiku školení a informovanosti. Chtěl bych poděkovat všem našim odborníkům a mohu vám přislíbit, že každý poslanec v našem výboru eh, se dále dozví o tom, co jste eh, nám dnes přednesli. Děkuji. <clears throat> Pan Serkas, děkuji paní předsedkyně. Jenom velice stručně chtěl bych poděkovat eh, našim odborníkům za eh, toto eh, svědectví a o jejich odhodlanosti bojovat proti této metle. Chtěl bych vám říci, že vaše dnešní přítomnost Eh, a to, že tady nejsou ostatní poslanci, neznamená, že by eh, vaše eh, příspěvky nebyly užitečné a zajímavé. My jsme se asbestu věnovali již dříve, nyní zpracováváme novou zprávu a za socialistickou skupinu bych vám chtěl říci, že tato zpráva je podporována napříč politickým spektrem zde v parlamentu a že doufejme, takto přispějeme i k vaší práci. Ještě k tomu, co řekl Stephen, já si myslím, že skutečná hanba, eh, že navzdory vědeckým poznatkům ještě stále existují eh, země, kde se asbest používá, těží. Já jsem člen delegace pro vztahy s Kanadou a Hned zítra máme zasedání této parlamentní delegace, kde se zmíním o této problematice a navrhnu, mm, doporučím delegaci a dalším delegacím pro Rusko, Čínu, aby eh, rovněž poukázali na tuto problematiku jménem Evropského parlamentu v bilaterálních vztazích, eh, které máme s kolegy eh, z dočených zemích, abychom jasně eh, řekli, že naším cílem je globální zákaz azbestu, takže věřte mi, dámy a pánové, že vaše práce je velice užitečná, jistě přinese své ovoce a můžete počítat s podporou socialistické skupiny ve vašem boji za důstojnost a spravedlnost. Děkuji. Děkuji. Také z mé strany bych chtěla srdečně poděkovat za vaše příspěvky. Nejsem vůbec žádná odbornice na asbest, ale takže to pro mě byla dnes velmi zajímavý úvod do tohoto tématu a připojuji se ke, ke svým kolegům, že to je skutečně důležité a ožehavé téma. Měla bych jednu otázku, protože znám to z mého města, kde se například renovují, rekonstruují školy a tak dále. Je tam skutečně snaha odbourat a snížit asbestovou za, zátěž a mnoho škol, asi 80 je ještě zatíženo touto látkou a mnoho i dalších budov, proto si myslím, že je opravdu nesmírně důležité, aby se tato látka zcela odstranila, zlikvidovala z těchto budov, takže měla, nyní bych již chtěla vlastně eh, vyzvat členské státy, aby toto patřilo vlastně také k jejich cílům, co se týká. Existuje nějaké hodnocení, nějaké odhady z jednotlivých členských států, například z Dánska, pokud jde o eh, například náklady, jaké by to stálo jednotlivé členské stály, státy, kdyby opravdu azbest měl být zcela odbourán, zcela zlikvidován z budov a ze staveb. To by byla tedy moje otázka. Nyní dávám ještě slovo expertům, aby v pěti minutách stručně reagovali. Děkuji ještě jednou a dávám slovo paní doktorce Sedlaček. Děkuji. Máme v naší práci v agentuře a také ve spolupráci s, se svazy vždy se znovu klade otázka, co to znamená, jaké náklady jsou, souvisejí nebo vznikají pro obce s odbouráváním, se sanací asbestu. Nemám přesně ta čísla v hlavě, ale hm, že například v Berlíně jsem zažívala tuto situaci a samozřejmě velmi dobře jsme mohli sledovat, jaké náklady sebou přináší tato sanace, toto odstraňování azbestu. tedy ta otázka eh, týkající se nákladu. Nemohu vám dát na ní teď přesnou odpověď, ale co se týká ochrany, bezpečnosti a zdraví při práci, jak jaká jsou eh, opatření, která musíme přijímat, tak zde musíme opravdu šít s tou situací a uvědomit si, že opravdu je potřeba odbourávat ty staré zátěže i při bouracích demoličních pracích a samozřejmě eh, představuje to poměrně významné eh, rozpočtové zatížení. Možná bych ještě na závěr měla jednu připomínku, co se týká Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci. Nám je zcela jasné, že musí být tyto činnosti podporovány. Asbest je pro nás neverending story, jsou, je to vlastně oblast karcinogenních látek, které máme stále na pořadu dne. To znamená, snažíme se také v rámci našich kampaní informovat eh, vlastně ve spolupráci s členskými státy. Jsou to tedy informace, které jsou orientovány na podniky, tak aby se měnovali osvědčené postupy, takže znamená v té kampani spolupracujeme na odstraňování rizik. Musíme opravdu zdůrazňovat, že důležitý aspekt je to, že zaměstnavatel vedení musí převzít odpovědnost a společně se zaměstnanci a tak vlastně vypracovávat vhodné postupy v podnicích Již jsem se zmínila například o té kampani, do které byli zahrnuti inspektoři práce. Toto všechno patří k práci agentury. Také v naší e, oblasti musíme rozvíjet z části i praktická řešení, musíme spolupracovat na tom s členskými státy, to je jeden aspekt v souvislosti s aspektem například jedna z našich vlajkových lodí projektu, je Online Interactive Risk Assessment. To je vlastně nástroj, který velmi jednoduchým způsobem dává malým i těm nejmenším podnikům možnost provést hodnocení. Je to nebyrokratický nástroj prostřednictvím internetu, který se dá používat lokálně na místě a právě u problematiky aspektu vidíme, že tam do této práce jsou zapojovány i opravdu malé, ty nejmenší podniky, takže eh, bylo by dobré eh, využívat tento nástroj také právě při práci s nebezpečnými látkami. Čili jako závěr bych řekla, že dále budeme na tom tématu pracovat, zabývat se tím a využívat jednotlivé nástroje, abychom poskytovali eh, informace, prováděli informační kampaně. doufám, že se nám tímto podaří přispět k tomu, že, ten zá, že, že tedy za nějaké roky dojde opravdu k všeobecnému zákazu. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. Pan Tuomi, máte slovo. Thank you. Uh... Děkuji. Jenom stručně. Azbest je potřeba odstranit, a samozřejmě k tomu odstranění může dojít. A teď je otázka, kdy, dokdy. Pokud si stanovíme konkrétní cíl, například do 20 či 30 let, tak je to určité vodítko také pro samotný stavební eh, sektor, který se eh, může pokusit na tom eh, vydělat a já jsem se takto ptal zástupci, zástupců stavebnictví ve Finsku a ti mi potvrdili, že to může být dobrý eh, biznis, eh, ale samozřejmě mm, eh, ta image s tím spojená je spíše negativní. a může to mít eh, pak dopad na další vývoj a stabilitu těchto firm. Takže z ekonomického hlediska takové posouzení eh, provedeno musí být. Eh, co se stane poté, zda asbest bude do určitého termínu odstraněn nebo ne, zda bude v budovách přetrvávat. To je třeba zanalizovat. Já myslím, že dnes už máme dostatek eh, komparabilních údajů. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji. Nyní pan Vecmant. Tak, eh, Děkuji vám. Před námi je skutečně obrovský úkol, pokud se chceme azbestu úplně zbavit. Prozatím eh, nevíme, jaké náklady to bude představovat eh, a tak je důležité vypracovat screeningové modely. A s tím, že nevíme, zda je to procent, eh, zda je to problém, který se bude týkat, řekněme, 20% budov, či jich bude více nebo méně. Slyšeli jsme tady, že 80% britských škol se s problémem azbestu eh, potýká. Na druhé straně tady už máme konkrétní kroky, například ten polský strategický plán odstranit azbest do roku 2032. Existují odhady, že eh, odstranění azbestu bude eh, stát do toho roku 10 miliard eur. Nicméně, Důležité je, abychom měli přesný přehled o jednotlivých státech, o tom, kolik asbestu se v nich eh, doposavat nachází. A musíme mít na paměti, že asbest eh, je, existuje v několika různých eh, formách, existuje porézní, vláknitý, nastříkaný azbest eh, v různých druzích instalací, potrubí, eh, deskách a tak podobně. Existují takové druhy a podoby azbestu, který je lépe ponechat na místě v případě, že není poškozen. Nicméně je potřeba o něm vědět, je potřeba ho označit, dále kontrolovat, mapovat, registrovat, tak aby všichni věděli, o tom, že na určitém místě se azbest stále nachází a můžeme takové místo přenechat pro pozdější demolici. Ale je potřeba to místo jasně označit, aby nedošlo k nějakým nepříjemným eh, překvapením. Pokud jde celkově o situaci, tak je třeba si uvědomit, eh, že stavebnictví se potýká s krizí. V Dánsku je to období posledních 4-5 let a během tohoto období se hodně proměnily činnosti stavebních firm. Přecházejí od e, výstavby nových budov, často k e, opravám, renovacím a dochází tedy k fázi, kdy se stavební firmy začínají věnovat e, stávajícím budovám a mohou tak lépe zmapovat situaci, kde se asbest nachází. Co se týče budoucnosti, tak se jistě budou v členských státech vyplácet dotace na zvýšení energetické účinnosti budov. A takovýmto způsobem je možné také eh, snížit náklady na odstranění azbestu, protože v případě, že chcete zlepšit energetickou účinnost nějaké budovy, znamená to, že musíte provést eh, určitý zásah do té budovy, určitým způsobem ji upravit a tak můžete zabít dvě mouchy jednou ranou a e, zároveň odstranit e, azbest, který v budově případně je. Děkuji. Frau Kazan Allen. Děkuji ještě paní Kazan Allen. Ano, než e, zareaguji na tuto věc, ráda bych ještě sdělila jednu důležitou novinku. V posledním týdnu došlo k určitému vývoji v Quebecu a Otavě. Zase, že eh, se, skonč, že, že se skoncuje s produkcí azbestu v Kanadě. Zase, že po cirka 100 letech tedy končí těžba azbestu v Kanadě. Je to opravdu milník, je to, je to pro nás obrovské vítězství. Musím říct, že já jsem se dala už několik skleniček na oslavu této zprávy. Nicméně eh, v Číně a v Rusku i jinde neustále eh, těžba pokračuje a nemám pochyb o tom, že ruská produkce se nyní zvýší, aby pokryla výpadek Kanady. E, nyní k tomu dotazu, který jste položila. Je to výborný dotaz, e, poměrně e, komplexní otázka. Myslím si, že by to byl úžasný výchozí projekt pro ten nový podvýbor pro asbest. Šlo by o to zjistit, jaké byly finanční dopady pokud bychom se rozhodli odstranit a zbez veškeré infrastruktury. A nyní bych i já ráda položila vašemu výboru určitou otázku, jaké náklady přinese to, pokud neprovedeme rekontaminaci škol, kolik dalších učitelů, pod asistentů, eh, školníků a dětí zemře na choroby, kterým jsme se mohli vyhnout, pokud naše školy budou i do budoucna obsahovat asbest. Pokud nám leží na srdci jejich dobré životní podmínky, pak skutečně se musíme pustit do toho úkolu vyčistit školy, dekontaminovat infrastrukturu tak, aby budoucí generace mohly žít životy bez azbestu. Děkuji. Teď bych tedy chtěla srdečně poděkovat za vaše příspěvky. Myslím si, že je to velmi užitečné pro naši zprávu z vlastní iniciativy. Ještě bych se chtěla zeptat zpravodaje, zda si na závěr chce vzít slovo ještě. Ano, jenom chci poděkovat našim hostům za tyto odborné dotazy na vaši otázku. Znamená ta odpověď, že by se tím měl zabývat podvýbor pro asbest, tam je skvělá odpověď, ale skutečně eh, souhlasím, že náklady na to, že s tím neuděláme nic, eh, jsou také obrovské. Je to pouze otázka časového harmonogramu, eh, v jakém to dokážeme zvládnout. Pokud do roku 2032 si to stanovila jako cíl jedna členská země. Nevím, proč by to nemohli zvládnout i ostatní, ale eh, požádáme komisi, aby využila své externí experty, aby vyhodnotili náklady na eh, tento scénář, tyto dva scénáře a to navrhnu naší předsedkyni Pervanš Perez. Děkuji. Wunderbar, Skvěle. Takže již nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo, takže ještě jednou srdečně děkuji i za tu soustředěnou práci. Přeji vám šťastný na závrat domů. Jsou ještě nějaké další body, o kterých byste se chtěli zmínit? Nevypadá to tak, takže příští schůze bude 8. října zase zde v Bruselu. Takže no, děkuji, nashledanou.